Eh, což záviselo na cenách surovin, jako je ropy, a také snížení činnosti ekonomické a, a silného zhoršování situace na pracovním trhu. V průběhu roku 2009 eh, roční inflace byla negativní, zejména v důsledku dynamiky cen surovin, zejména ropy což způsobilo další domnový efekt. Co se týče ceny energie a potravin, došlo ke snižující jsme trendu z roku 2008, zejména kvůli zmírňování nákladů na, pra- na práci a snižoval se marže v roce 2009. Nyní v březnu 2010 eurozóna má inflaci 1,3 oproti 0,9 v únoru, což je způsobeno především cenami energi, energií a potravin. Nicméně s ohledem na pomalý další eh, vzestup ekonomiky a nezaměstnanost očekává se, že inflace zůstane umírněná v roce 2010 a i v průběhu eh, dalšího období. Eh, rizika inflace zůstávají vyvážená, očekává se eh, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, že inflace eh, se bude držet podle toho, jak my bychom si přáli, to je, aby byla méně než 2% na střednědobém horizontu. Ohledně poměru inflace a cenové stability snažíme se zachovat toto, tento správný poměr, aby Eh, naše politika byla důvěryhodná. Co se týče eh, vývoje úvěru, nejsou velké inflační tlaky. V průběhu roku 2009 růst eh, M3 a MF, MFI. Ke konci minulého roku tyto růsty byly negativní. Celkově poslední vývoj v, v úvěrové oblasti podporuje nízkou inflaci ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Eh, v únoru eh, roční eh, M3 byla na minus celá 0,4 Zdá se, že i v následujícím období, v následujícím měsíci to zůstane podobné. Nicméně negativní růst v půjčkách v soukromém sektoru způsobuje také způsobuje další reakci eh, domácností, který byl pozitivní a má to dopad na finanční korporace. Třeba, že eh, v únoru eh, byl vývoj pozitivní V loňském roce, kdy byly potlačené inflační tlaky, řídící rada snížila ve čtyřech krocích eh, sazbu hlavních eh, finančních operací od eh, ledna do května o dalších 100 bazických bodů na historické minimum 1%. A tím celkové snížení od 3 na 2008 dostáhlo 385 bazických bodů. Eh, klíčové eh, úrokové sazby ECB se od května 2009 nezměnily a řídící rada je toho názoru, že stávající úrokové sazby ECB jsou eh, správně nastaveny a řídící rada očekává, že bude uchována cenová stabilita ve střednědobém výhledu. Kromě omezování těchto koncepčních sazeb řídící rada přijala další eh, opatření na podporu poskytování úvěrů v roce 2009, tak abychom zajistili hladké fungování peněžního trhu, abychom zlepšili podmínky financování a eh, posílili poskytování úvěrů ekonomice. Eh, tato nestandardní opatření dosáhla stanovených cílů, zejména představovala tlak směrem dolů na Eh, mezi bankovní eh, sazby a také eh, úvěrové sazby a tím se posílilo uvěrování domácností i podniků. Celkově potom včasné efektivní koncepční kroky eurosystému v reakci na krizi a důvěryhodné angažmá ECB v oblasti cenové stability byly klíčové pro posílení důvěry, pro zachování cenové stability ve střednědobém období a při podpoře oživení ekonomiky v eurooblasti v prostředí vysoké nejistoty. Já bych zúraznil, že když ECB přijala tato nestandardní opatření měnové politiky, eh, již měla vlastně přitom v hlavě eh, strategie pro postupné ukončení těchto opatření, jak se zlepšovaly podmínky eh, úvěrování, financování a docházelo k oživení ekonomiky Eurosystém zahájil postupné ukončování těchto nestandardních opatření, která již nebyla potřebná. Včasné upuštění těchto opatření bylo a je vhodnou, vhodným krokem, tak abychom zabránili pokřivení trhu, které by mohlo nastat, pokud tato opatření eh, zachovali příliš dlouho. Je třeba poskytnout pobídky bankám k restrukturalizaci a posílení jejich rozvah. Od, bylo eh, to v září 2009 a opět začátkem března 2010 jsme se rozhodli postupně ukončit některé eh, z mimořádných opatření v oblasti likvidity a um, omezit jak počet, tak četnost, tak splatnost dlouhodobých ehm, financí, eh, finan, operací financování. Začátkem března řídící rada um, rozhodla vrátit se k variabilním tendrům na, dalších, na finanč, operace financování další než tři měsíce s tím, že Eh, by to jde o operace, které mají začít od, začínat od 28. dubna, to znamená od zítřka. Zároveň eh, budeme poskytovat dostatečnou likviditu bankovnímu systému eurozóny tím, že povedeme hlavní eh, operace refinancování se, s, s fixed tenders, tedy stálými tendry, a to nejméně do října tohoto roku. Tedy pokud o poskytování eh, úvěru ekonomice eurozóny a podpoře dalšího oživení ekonomiky, eh, toto budeme podnikat. Jistě nemusím říkat, že eh, pokud by vzniklo riziko tlaku na ceny směrem nahoru, tak by samozřejmě řídící rada podnikla včasné a potřebné kroky. A nyní dovolte, abych se dotkl fiskální politiky. Rozpočtová pozice v eurozóně se výrazně zhoršila v průběhu roku 2009 v dopadu kontrakce hospodářství, eh, fiskálních pobídek a eh, vládních podpor finančnímu sektoru. Nejnovější odhady Eurostatu ukazují, že eh, průměrný poměr státního deficitu v eurozóně se zvýšil z 2% HDP v roce 2008 na 6,3% v roce 2009. Ze 16 zemí eurozóny 13 již je e, předmětem řízení pro nadměrný schodek veřejných financí. A v tomto roce všechny země eurozóny e, se počítá, že budou mít e, schodky nad 3 HDP. Podle aktualizovaných stabilizačních programů znatelné zlepšení fiskální pozice není předpokládáno dříve než v letech 2011-2012 ve většině zemí. Eh, rozsah zhoršení eh, v oblasti veřejných financí dále potrhuje eh, úřední odhad, který vychází z aktualizovaných programů stability, že průměrný dluh, tedy poměr dluhu k HDP, se očekává, že dosáhne čísla 87% v roce 2012 v porovnání s 66% v roce 2007. To znamená o 21% bodů více než před pěti lety. Fiskální nerovnováhy jsou tedy značné, jsou široce zakotvené a e, je pravděpodobné, že budou přetrvávat ještě po určité období. Zhoršení ve fiskálních pozicích bylo zvlášť citelné v řadě zemí eurozóny. Mohu jmenovat Irsko, Řecko, Španělsko, které zaznamenaly dvojciferné e, poměry schodku v roce 2009. Eh, deficit eh, v Řecku v roce 2009 odhalil obrovskou fiskální rovnováhu a eh, vyvolal nepříznivou reakci finančních trhů. Po oznámení dalších opatření pro fiskální konsolidaci v březnu 2010 ze strany řeckých orgánů ECB přivítala tato opatření jako přesvědčivé kroky směrem k dosažení ambiciozního, ale vhodného rozpočtového cíle pro rok 2010. Všechna tato opatření by měla být provedena včas a efektivně. Všem navzdory příslibu řecké vlády, že plně zrealizuje opatření ohlášená pro 2010 a prohlášením šéfu e, státu a vlád eurozóny z 25. března a e, euroskupiny z 11. dubna, tlak finančních trhů přetrval a dokonce se dále zintenzivnil v nedávné době. Je klíčové, aby hospodářský program, který je nyní vypracováván Evropskou komisí, ECB, Mezinárodním měnovým fondem, spolu s řeckými orgány, konkretizoval komplexní fiskální opatření a strukturální reformy, která budou řešit klíčové příčiny fiskálních nerovnováh eh, v Řecku a eh, strukturálních eh, nedostatků, jak bychom zajistili trvalou udržitelnost veřejných financí a zlepšili konkurenceschopnost této země v mezinárodním prostředí. Nyní obecně to, existuje určité znepokojení, že přetrvávání fiskální nerovnováhy v Evropě i jinde ve světě může oslabit důvěru veřejnosti v trvalou udržitelnost veřejných financí a představovat riziko pro hospodářský růst a pro finanční stabilitu. Za aktuálních podmínek pak stability a růstu, který byl zaveden eh, za cílem zachování zdravých a udržitelných fiskálních pozic, čelí největší výzvy od svého přijetí v roce 1997. Proto je nyní nutné, aby všechny země eurozóny se striktně přidržely ustanovení paktu. Pozitivní věc je ta, že slibne, že podle aktualizovaných programů stability všechny země eurozóny, které jsou předmětem řízení pro nadměrný schodek, hodlají souhlase s termíny rady, eh, s hlutami rady eh, věc napravit. A rád také řeknu, že většina těchto programů se zaměřuje na výdaje státu, protože Prokazatelné údaje ukazují, že toto je nejlepší cesta, jak dosáhnout trvalého zlepšení fiskální nerovnováhy. Nicméně u některých, u několika programů stability, fiskální strategie, které jsou eh, prezentovány, nejsou podloženy eh, dostatečně konkrétními opatřeními, zejména pro eh, ty následné roky a v řadě případů programy stability jsou založeny na optimistických makroekonomických předpokladech. V této souvislosti dovolte, abych zdůraznil, že ECB vítá prohlášení Evropské rady z 25. března, kde se vyjadřuje závazek posílit a doplnit stávající instituční rámec tak, aby se posílila rozpočtová disciplína a aby byla zajištěna trvalá udržitelnost eh, fiskální oblasti. Eh, zavedení pracovní skupiny pro dosažení tohoto cíle a pro prošetření všech možností, které by skýtal právní rámec, je důležitým krokem vpřed. A zejména je klíčové zlepšit pobídky pro vnitrostátní orgány, aby vedly politiku, a to zejména v dobrých hospodářských časech, které podporují udržitelnost veřejných financí a zajistit, že dohled nad hospodářstvím vyústňuje eh, v efektivní koncepční kroky, které představují prevenci rozpočtového rizika a řeší strukturální problémy a podporují konkurenceschopnost evropských ekonomik. Vážená paní předsedkyně, dovolte, abych nyní uzavřel tím, že se dotknu témat, která se týkají um, regulace finančnictví a dohledu nad finančnictvím. Pokud je o program Eh, regulační reformy, jak to definovali lídři G20. Už se eh, připravuje obrovská reforma, nebo už začala být prováděna, ale neměli bychom usínat na vavřínech. Je klíčové, aby dynamika pro reformu regulace eh, nevyprchala. Stále ještě zbývá mnou vykonat. Jednak je klíčové, aby plánované reformy skutečně vedly k harmonizovanému globálnímu regulačnímu rámci. Dále je naléhavou prioritou, aby, aby návrhy bazilického výboru, pokud jde o kapitálové požadavky, e, nárazníky a standardy v oblasti likvidity byly řádně nakalibrovány a dokončeny, doladěny do konce roku 2010. Do třetice musíme zajistit, aby regulační rámec efektivně e, ošetřoval všechny e, systémově významné finanční instituce a problematiku morálního hazardu Eh, spojeného s těmito institucemi, aby tato problematika tedy byla řádně řešena. V Evropské unii posílení eh, směrnice o kapitálových požadavcích by mělo být eh, přijato rychle a, soulad, a souhlas je třeba ke brzy dosáhnout schody ohledně směrnice o správcích alternativních finančních investičních fondů. Pokud je o rámec dohodu, dohledu a dozoru v EU, je důležité, aby návrhy komise byly co nejdříve dokončeny a aby všechny relevantní strany dosáhly schody nad eh, právním textem, tak aby Evropská rada pro systém, eh, systémové riziko a tři nové evropské orgány dohledu eh, zahájily činnost do 1. ledna 2011. Nesmíme riskovat ztrátu té dynamiky, která vznikla. Dovolte, abych také doplnil, že ECB dosáhla pokroku ve snaze zajistit, aby eh, v tomto roce efektivně prováděla eh, své úkoly, své poslání, tak jako od svého založení. A podpora ECB eh, e pro ESRB a příští propojení těchto dvou institucí jistě nijak neohrozí dosahování cílu ECB a výkony činnosti. To jsou věci, které jsou jasně definovány ve smlouvě. Primárním cílem ECB je zachovat cenovou stabilitu. A jednotná měnová politika je nastavena právě na dosažení tohoto cíle. Kromě toho ECB a vnitrostátní centrální banky jsou plně nezávislé při provádění úkolů, které pro ně vyplývají ze smlouvy. Proto nemůže dojít k žádnému střetu v rámci kontaktu mezi monetární politikou ECB eh, zaměřil na zachování cenové stability a výkonem těch jejich úkolů, eh, ve kterých jde o zachování finanční stability. Doporučení ESRB se nebudou týkat eh, definice a provádění měnové politiky ECB ani měnových politik centrálních bank v EU, které jsou mimo eurozónu. Zároveň makroobezřetnostní dohled může usnadnit eh, kontakt mezi měnovými politikami tím, že eh, pomůžeme prevenci systémového rizika a budeme zmírňovat dopad takovýchto rizik, pokud se objeví. A ještě než uzavřu, rád bych zdůraznil, že včasná konsistentní implementace regulačních eh, reform, tedy regulace a dohledu a zejména nastavení nového rámce pro makroobezřetnostní dohled výrazně přispěje k omezení systémového rizika a k posílení odolnosti evropského finančního systému. Pro ECP je výsadou, že byla pověřena tou zvláštní úlohou eh, výkonu makrobezřetnostního dohledu v EU. Stojí před námi samozřejmě velice náročný úkol, ale jsem si jist, že ECB ve spolupráci eh, s centrálními bankami jednotlivých členských zemí a dalšími členy ESRB úspěšně této výzvě dostojí. Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru pro měnové hospodářské záležitosti, moje prezentace ve vašem výboru je dnes poslední ve funkci místo předsedy ECB, respektive viceguvernéra ECB. Já bych vám rád celou srdce poděkoval za eh, otevřenou konstruktivní výměnu názorů. V uplynulých eh, osmi letech jsem si vždy cenil eh, spolupráce a plodného dialogu s vaším výborem v Evropském parlamentu. Takže děkuji mnohokrát za pozornost, dámy a pánové, a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. Thank you. Mm. Uh, thank you, uh, Děkuji vám, pane Papademusi. Aplaus jasně ukazuje na to, že i my oceňujeme dobrou spolupráci s vámi a také eh, s prezidentem a dalšími místo viceprezidenty ECB. Eh, Mám už několik eh, Eh, lidí na seznamu řečníků, pokud si ještě přejete další, abych neměla nakonec 20 řečníků na poslední chvíli. And Ještě někdo, někdo si přejete přidat na seznam řečníků? Pan Styler? Dobře. Pan Wolftinc. Ano, pane místo děkuji za to, že jste přišel k nám na naše jednání. Počkejte, prosím. Hledáme právě naše tlumočnické kanály. Jaký jazyk potřebujete? Funkcionuje? Už to funguje? Eh, Pane místo předsedo, váš poslední bod byl tím prvním bodem na mém seznamu. E, já bych vám velmi rád poděkoval za naši společnou práci, za spolupráci a vaši podporu. My jsme se také vždycky snažili zasazovat o euro a děkuji za vaši podporu eura je pravda, že toto jednání, nebo některá naše jednání byla taková bezprostřední, ale já děkuji za všechna setkávání. Co se týče otázek, které jste zmínil, co se týče v první řadě řecké krize, nevylučuje se, že ten záchranný balíček bude kombinován eh, s určitými požadavky nebo s upuštění od požadavků eh, vůči věřitelům. Protože my jako evropské banky, hlavně francouzské a německé banky, které mají opravdu eh, velké, velké sumy u řeckých věřitelů. Tady opravdu hovoříme o 30 až 40 procentech. Pokud by to nemělo být splaceno, tak ty banky by se opravdu mohly dostat do eh, velmi složité situace a to by mohlo vést k další bankovní krizi. V mé zemi, v Německu, jsou ekonomové, kteří říkají, že restrukturalizace, která byla očekávána, nebo která se očekávala od Řecka, má má v sobě riziko, že by se eh, ta současná řecká krize mohla opravdu eh, přetvořit v eh, hospodářskou depresi, říká to i pan Brüning jeden německý odborník, který hovoří o tom, že už se to stalo v historii, že když se začaly snižovat státní eh, výdaje, tak to v podstatě vedlo k eh, hospodářské depresi. Co se týče balíčku služeb, tak eh, to je balíček, který Eh, měl vyřešit spoustu věcí. Šlo nám o to, abychom měli společnou eh, měnu, eh, společnou finanční politiku, ale žádnou společnou daňovou politiku. Takže jsme zjistili, že ten balíček je nedostatečný a to také proto, že je nedodržován mnohými partnery. Uh, chybí tam také eh, zásadní bod a to je konkurenceschopnost. A konkurenceschopnost je zásadní pro stabilitu. Eh, všichni víme, jaká je situace ve Španělsku. Před krizí mělo Španělsko eh, rozpočtové přebytky a podívejte se, jak to dopadlo. Zásadně se zhoršila konkurence, schopnost a zhoršila se celková hospodářská situace. Já bych se vás tedy rád zeptal, zeptal na to, jak si myslíte, že bychom, to, že bychom takový problém mohli řešit v budoucnosti. Myslím, že budeme muset položit více otázek na jednou. Jako další Ani. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane viceprezidente, děkujeme za vaší velmi detailní a zajímavou prezentaci. Já bych se první řadě ráda zaměřila na současná jednání mezi Evropskou centrální bankou, eurozónou, eh, MMF a řeckými úřady. Samozřejmě, že jde o snahu dojít k nějaké dohodě, jde o to, abychom našli nějaké podpůrná, nějaká podpůrná opatření. Eh, Evropská centrální banka se těchto jednání účastní a já jsem si chtěla zeptat, jakou roli si myslíte, že by Evropská centrální banka měla hrát. Dále obecně, co jste říkal o těch finančních problémech v eurozóně. Vy jste eh, říkal, že 13 států eurozóny v současné době má finanční problémy, tak eh, to mě opravdu udivilo. Eh, já bych se samozřejmě chtěla zeptat ještě na ten řecký případ. Už se dohodlo několik opatření. Ta opatření byla již aplikována, některá ta opatření byla opravdu velmi rozsáhlá. Já se chci zeptat, co se týče tlaku trhu, tak ty, ten se samozřejmě neustále zvyšuje a zvyšuje a zvyšuje se i přes aplikaci těch již přijatých opatření. A já jsem se chtěla zeptat, v čem vidíte nebo v čem spočívá, proč vzniká tento neustále intenzivnější tlak? Myslíte si, že se to dá vysvětlit nedostatkem nedůvěry v řecké trhy a v řecké úřady? A pokud si myslíte, že pokud si myslíte, že tento tlak eh, je nasměřován pouze na Řecko, anebo si myslíte, že se týká celé eurozóny. Pane víceprezidente, myslíte si, že by celá ekonomická politika Evropské unie měla být ještě přeskoumána? Uh, protože přece není možné, aby Evropská centrální banka přímo poskytovala úvěry členským státům tak, aby se vyhnula jakékoliv. Ještě čekáme, až skončí tlumočení. Děkuji vám, pane Papademusi, za tuto prezentaci a za to, že jste přišel. Jako zelení Opravdu respektujeme nezávislost. Tady jsem, pane Papademusi. ECB, nezávislost ECB respektujeme. Rádi bychom viděli stejnou úroveň nezávislosti e, také e, politiků, kteří e, rozhodují a já jsem často viděl v tomto výboru, že pokaždé ECB zdůrazní potřebu fiskální konsolidace jedním směrem, což v podstatě znamená výdajovou stránku, tak to je politické prohlášení. Tímto způsobem vystupujete, přestupujete ze svého mandátu a na politicích je, jak dosáhneme tohoto společného blaha fiskálního eh, fiskálně té situace. Víme, že to není zdravá situace, ale způsob, kterým dosáhneme té zdravé situace, jak snížit výdaje nebo jak dosáhnout přebytku, to je opravdu naše záležitost, ne vaše. A my jsme za to zodpovědní našim voličům. Samotná velikost veřejného sektoru ještě není indikátorem výkonnosti ekonomiky. Podívejte se na zdravotnictví. Ve Spojených státech je zdravotnictví zejména otázkou soukromého eh, sektoru 16% se tam, se tam to vykládá, zatímco u nás 12 v Evropské unii. Takže já bych byl opravdu velice rád, aby ECB, pokud se zůstat nezávislá, aby také respektovala nezávislost politiků v tom, jak rozhodují o tom, jak dosáhnout cílu. Uh, Děkuji. Myslím tedy, že jsme nazbírali několik velmi zajímavých otázek pro vás, takže můžete odpovědět na první kolo dotazů. Ještě čtyři poslanci požádali o slovo a zeptají se následovně. Okay, I'll, uh... Dobře. Budu je brát jednou po druhé, třeba že mezi sebou mají určité souvislosti. První bod se týká krize zda se ještě bude rozvíjet dál a jak eh, může, jak může ještě ovlivnit situaci, zda může dojít k další bankovní krizi. Celkově bych mohla říct, že neočekáváme, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Třeba, že je jasné, že stále ještě je bankovní systém v oblasti euro, ale celkově i v EU, se ještě přizpůsobuje, a že nadále Eh, pokračuje eh, proces, který se týká zadlužení, ten pakový efekt, ale už se snižuje. A na základě mírné ekonomické aktivity, tak eh, tlak na bankovní půjčky se bude navyšovat s rizikem možného negativního vlivu na ekonomiku a také finančně bankovní sektor. Samozřejmě, že národní rizika, problémy s vládními financemi ještě navíc zvyšují tuto nejistotu a to může ovlivňovat bankovní systém. Ale celkově se domnívám, že krize je za námi v bankovním systému a že očekávaný ne vzpamatování ekonomiky, třeba že bude velice mírné, bude podporovat další pozitivní vývoj. Zaznělo zde, že fiskální konsolidace a její program eh, se zaměřuje na velice krátké období, a snaží se o snížení eh, deficitu pod 3 HDP, což může způsobit závažnou ekonomickou depresi a další důsledky. Já bych chtěla říct celkově, že bychom neměli automaticky dojít k závěru, že fiskální konsolidace, zejména v průběhu několika let, by měla celkově negativní dopad na ekonomický Eh, růst a výkonnost ekonomiky. Spíše naopak bych řekl. Je třeba rozlišovat mezi eh, krátkým obdobím nebo krátkodobým dopadem, který může být negativní u fiskální eh, konsolidace na ekonomickou činnost, ale bude mít dlouhodobě pozitivní dopad na ekonomiku. To bychom také měli očekávat a myslím, že to jsou důvody, proč fiskální konsolidace a udržitelnost finan... Eh, veřejných financí je pro nás základním politickým cílem, protože když tento cíl nepřijmeme, tak nepochybně dopad na úrokové míry a na půjčky soukromému sektoru budou mít negativní dopad na eh, celou eh, soukromou ekonomickou sféru. Takže zapotřebí mít zdravé finance, je třeba mít udržitelnou fiskální eh, politiku, což bude mít dobrý dopad na ekonomiku eh, z dlouhodobého pohledu. Jednotlivé členské státy přijímají eh, významné kroky krátkodobé, tak, aby zajistili, že budou mít z dlouhodobého hlediska prospěch z těchto účinků fiskálních opatření protože se bude jednat o nižší náklady na financování nakonec. A to bude podporovat i e, soukromý sektor. Co se týče e, fiskální konsolidace a dalšího jeho postupu, budujeme tím také e, důvěryhodnost a tato důvěryhodnost se bude posilovat, pokud budeme nadále přijímat tyto kroky. A teď se dostávám k další otázce. Fiskální opatření spojené se strukturálními reformami pomáhá hají navýšit produktivitu ekonomiky a posilují hospodářskou mm, schopnost konkurence na celosvětové úrovni, což nadále podpoří naší ekonomiku. A já bych mohl souhlasit s tím, že za posledních pár let dohled nad hospodářstvím eurozóny anebo obecně nad Evropskou unii nebyl eh, dostatečný nejen co se týče podpory fiskální nebo tedy prosazování fiskální disciplíny, zejména v těch eh, dobrých časech, což bylo v době, kdy se měly vybudovat fiskální nárazníky, eh, tak eh, aby byla mm, ekonomika chráněna v, obla, v období recese. Ale dohled nebyl dostatečně výkonný Nejen co se týče monitorování, protože monitorování bylo provedeno, ale e, v oblasti hodnocení výsledků a dopadů e, narůstajících e, rozporů v konkurenceschopnosti a nevyrovnanosti rozpočtů. Země tady trpěly nejen nedostatečnou konkurenceschopností, ale tím se rozrůznila situace v ekonomické konkurenceschopnosti v jednotlivých členských státech a ekonomika jako taková. Na jedné straně je třeba posilovat, prosazovat pakt růstu a stability a institucionální rámec, který bude se snažit zabraňovat takovýmto fiskálním nevyváženostem a bude připraven eh, přijímat konkrétní opatření. Na druhé straně je třeba rozšiřovat hospodářský dohled a úzce monitorovat eh, rozrůzněnost vývoje v ekonomické konkurenceschopnosti a přijímat kroky k obnovení konkurenceschopnosti a k posílení výkonnosti soudržnosti ekonomiky eurozóny. A hovořilo se zde o té pracovní skupině a ta by právě měla přednést návrhy, které by vedly k tomu cíli. Co se týče ECB, ECB je jedním z partnerů především s Evropskou komisí, ale také s MMF ohledně Řecka a e, budeme se snažit přispívat k přípravě programu pro e, Řecko společně s řeckými orgány. Tento program by měl být hotov ještě předtím, než se přijme nějaké rozhodnutí ohledně aktivace finančního podporného mechanismu. A náš příspěvek e, samozřejmě se bude zaměřovat především na eh, témata související s fiskálními eh, změnami. A teď se vracím k předešlé otázce. K reformám také se budou vázat tato opatření tak, aby Řecko zvýšilo svou konkurenceschopnost. Já chci také eh, zdůraznit, stejně jako paní předsedkyně zde mnohokrát zdůrazňovala, že pro evropské ekonomiky je důležité to, že národní ekonomické politiky, ať už fiskální nebo pro pracovní trh nebo pro strukturální reformy, všechny tyto eh, politiky musí být programovány a prováděny takovým způsobem, aby byly plně konzistentní s cíly ECB a jednotné monitorovací politiky, tak, aby byla eh, držena inflace pod dvěma procenty nebo těsně na dvou procentech. Já si myslím, že to je jasné kritérium pro vytváření a prosazování národních eh, hospodářských politik, protože dlouhodobě není možné očekávat, že mezinárodní inflační eh, poměry sazby by, se, by mohly přesahovat 2%. Takže je třeba eh, na toto myslet, jak v politikách zaměřených na fiskální oblast, tak na pracovní trh. Co se týče praktické spolupráce ECB, ta jedná v podstatě jako eh, prvek, který usnadňuje platby E, my v tom nemáme žádnou jinou mm, širší úlohu. Ano, je zde dost málo času. A teď ještě e, tlak trhu. Je tu celá řada faktorů, která ovlivni, které ovlivnily reakci trhu. E, je to také finanční udržitelnost Řecka a schopnost Řecka refinancovat svůj vlastní dluh v krátkodobém období. Je tu tedy celá řada dalších eh, prvků, které hrály svou uh, roli. Je třeba nejdříve zjistit, jak bude vypadat ten program a zajistit, aby byl správně implementován. Nyní tedy k nadměrným deficitům eh, v eurozóně. Za prvé, souhlasíme, že velikost veřejného sektoru nezbytně neukazuje na výkonnost veřejného sektoru, ale často to tak je. Takže když se podíváme na zkušenost jednotlivých států za delší dobu, Sice je pravda, že to, to neplatí automaticky, je tu několik různých kombinovaných eh, faktorů, které mohou eh, ovlivnit eh, výslednou situaci, tak máme sice dobré příklady, ale také špatné příklady. Já jsem eh, řekl ve, své, ve svém úvodu, že se musíme zaměřovat na výdajovou stránku, že to je důležité, protože zkušenost ukazuje, že to je právě nejefektivnější způsob na základě těch důkazů, které máme, že můžeme dosáhnout trvalejšího snižování fiskální nevyrovnanosti. Pokud bychom to mohli učinit jinak, Mm, Jiný způsob by byl samozřejmě otázkou kompetence jiných eh, orgánů a já eh, toto eh, nechápu, tedy to, co jsem řekl, nechápu jen jako politické prohlášení, ale jako konstatování. Jako obvykle máme problém, protože mm, otázky vyžadují detailní odpovědi a teď tu máme další šest žádostí o slovo. Už nikoho dalšího nemohu připustit na tento seznam a obávám se, že teoreticky máme jen čtyři minuty, takže budeme muset přetáhnout o čtvrt hodiny eh, tento čas, který máme. Mm, bohužel tu nebylo dost poslanců na začátku naší schůze. A prosím, pokladejte na jednu otázku a velice stručně. Nikolas Šultis. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Papademusi, já jsem velmi rád, že jste za námi přišel a děkuji tedy, že jste s námi na našem jednání, děkuji za vaši prezentaci. Moje otázka se samozřejmě také týká řecké krize. Já bych tuto chvíli od vás nevyžadoval odpovědi jako eh, řeka, ale jako viceprezidenta Evropské centrální banky. Takže prosím, eh, eh, jaké pocity máte v Evropské centrální bance, když jste se dostali do stavu, kdy musíte jednat i s MMF? Eh, jaké máte pocity? Eh, co z toho vyvozujete? Máte obavy? Souhlasíte s tímto postupem, nebo vnímáte to ještě dramatičtěji, než my myslíte si, že tento postup budeme muset také aplikovat třeba i na Španělsko nebo Portugalsko? To je tedy první otázka. Za druhé, eh, ta smola samozřejmě to nikdy nepředpokládala, ale pokud by teď MMF stanovilo nová pravidla a pokud bychom my mohli vyplnit všechny podmínky tohoto programu, tak jakou roli potom bude hrát Evropská centrální banka? Děkuji. Ehm, Svané kolegové, musím vás poprosit o stručnost, jinak prostě nedostanete odpovědi. A není to spravedlivé či panu Papademosovi, abychom mu ponechali tři minuty na asi tak 20 otázek. Svané, prosím, máš slovo. Ehm, jenom velmi stručně, když si čtu vaši výroční zprávu, tak eh, bych rád zdůraznil, že otázka interní nerovnováhy a rozdílů mezi členskými zeměmi není dostatečně řešena eh, ve vaší zprávě, podle mého názoru. Je velice dobře řešena otázka veřejných financí, ale pokud je o měnovou politiku a její dopady, tak eh, ta zpráva, řekl bych, je dosti slabá. Kromě toho, to není otázka, ale rád bych učinil jednu poznámku, že totiž po Eh, návštěvě, návštěvě u vás v ECB eh, jsme velice znepokojeni otázkou odborových práv ve vaší instituci a myslím si, že se musíme eh, řídit mezinárodními normami v tom, jak zacházíte se svými vlastními zaměstnanci. Tady určitě ještě třeba něco změnit. Na to se omezím, abych dodržel řečnickou dobu. Děkuji mnohokrát, to byla přesně minuta. Catherine Styler. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, eh, pane Papademosi. Eh, mám jenom stručný dotaz ohledně toho, jaká, jaké klíčové závěry, klíčová ponaučení můžeme vyvodit z řecké krize. Když se podívám na stránku 158 vaší výroční zprávy, eh, mnoho komentátorů hovoří o tom, že Portugalsko je také ve znepokojivé situaci. Na straně 158 zaznamenávám, že Portugalsko pokud jde o vysoké riziko pro udržitelnost veřejných financí, tak tam má vlastně středně velké riziko spolu s Belgií, eh, Německem, eh, Itálií, Francii, Lucemburskem, Rakouskem a eurozónou. A mne tady trápí, že pokud nevyvodíme po naučení z řecké krize, tak eh, si nechci ani představovat, co by se mohlo dít do budoucna. A konečně bych se ráda zeptala, protože jste řekl, že vám brzy vyprší mandát. Kdo vás nahradí do budoucna? Děkuji. Předsedkyně, eh, náš výbor schválil eh, nominaci nového viceguvernéra. Bude to pan Viktor Konstancio. Dalším řečníkem je pan Udo Bulman. Pane Papademosi, Jménem socialistů a demokratů v tomto výboru bych vám rád poděkoval za naší spolupráci v posledních letech. Děkujeme za skvělou komunikaci. My jsme ve velmi těžké situaci. Ne, trpí pouze Řecko, ale také jiné státy a my potřebujeme nějaký evropský mechanismus. Někdo hovoří o takzvané evropské facilitě. Něco, co by mohlo zabránit větším spekulacím eh, samotných členských států. Pane Papademusi, mě by zajímalo, co si myslíte vy, co si myslíte o tomto návrhu. A jelikož je to naše poslední společné jednání, tak bych jistě ocenil to, kdybyste nám řekl i váš osobní názor a nejednal pouze nebo nehovořil pouze jako viceprezident ECB. Dobrá a poslední dva řečníci, Werner Langen a Anikio Jury. Wernere, pane Langene, nepřete se zí slovo? Dobře, takže Anika. Já mám dvě otázky. Co se týče reformy dohledu. Omlouvám se, nemáme tlum. Prosím, nemluvte tak rychle. První otázka se týká reformy dohledu. Vy jste říkal, že dohled je velmi důležitý, že celý systém by měl by být reformován a že by bylo velmi dobré, kdyby tato reforma stoupila v platnost už 1. ledna. V Evropském parlamentu hovoříme stále více a více o evropském řešení. Hlavně to, co se týče těch eh, přeshraničních bankovních operací. A chceme samozřejmě evropský dohled pro takovéto transakce. Eh, v ECOFINu nebo řekněme v návrhu komise se hovoří o něčem, co jde ještě více nad rámec. Jde o propojení národních orgánů dohledu s nadnárodním elementem. To znamená, že Evropský parlament by navrhl evropské řešení, ale ne všechny instituce eh, tu tento názor eh, podporují. Co si o tom myslíte vy? Co se týče eh, organizačního výboru ESRB. Myslíte si, že by bylo dobré, kdyby v tomto výboru byly i neevropské státy, tedy nečlenské státy EU? Snažte se odpovědět možná nejrychleji. With regard to the involvement uh, of the IMF. Pokud je o zapojení MMF, MMF se vždy hodlal um, účastnit uh, na poskytování technické expertízy a podpory, padlo rozhodnutí, že v případě aktivace mechanismu finanční podpory země eurozóny a Mezinárodní měnový fond uh, přispějí zároveň. Domníváme se, že toto je proveditelné řešení. A co je důležité, je, že program, který byl vypracován, jak jsem řekl dříve, eh, musí být eh, dokončen včas a musí ošetřit eh, ty hlavní příčiny strukturálních problémů Řecka. Já se domnívám, že nebude problém s dosažením společné pozice, společného stanoviska. Samozřejmě názory se můžou lišit v průběhu vyjednávání. Domnívám se, že bude možné to efektivně řešit a že bude možné dosáhnout dohody. Myslím, že všechny zapojené instituce a také řecká vláda mají stejný cíl. Věřím, že naše výroční zpráva dostatečně zdůrazňuje problematiku eh, interní nerovnováhy eh, v ekonomice eurozóny a samozřejmě eh, také prezentace, slyšení s guvernérem a na dalších forech a monitorování podrobné monitorování nerovnovách. To je věc, kterou jsme systematicky zdůrazňovali za celá léta. Pokud je o odbory, rád bych řekl, že v posledních pár letech pozice odboru v ECB zaznamenala posílení. Jak víte, my jsme poprvé eh, v historii až v nedávné době vlastně uznali ten odborový svaz. Klíčová ponaučení z řecké fiskální krize, já se domnívám, že již byla vyvozena jednak především Řecku, kde jak státní orgány, tak veřejnost si plně uvědomují potřebu toho, abychom dosáhli zdravé, udržitelné fiskální pozice a také eh, si je zde plné uvědomění potřeby reform, aby ekonomika byla efektivní, výkonná. Podobné problémy, ne v stejnou měru, ale podobné problémy řeší i jiné země. Některé toho musí vykonat více v oblasti fiskální politiky, jiné zase musí dosáhnout velkého pokroku ve zlepšování konkurenceschopnosti. A já se domnívám, že nedávné eh, zkušenosti a nedávné události nás jaksi probudili, probrali a spustili adaptaci eh, koncepci politik, tak abychom obnovili jak konkurenceschopnost, tak eh, ozdravili fiskální pozici. Takže to je vlastně takový eh, pozitivní eh, vliv přelití se z Řecka do jiných ekonomik, které eh, čelí podobným problémům. Ta evropská facilita, kterou jste popisoval, to je velký ambiciozní projekt a hodně bude eh, záviset na tom, jak to bude nadefinováno, jaké to bude mít charakteristiky. Mohu vám říct si svůj osobní názor, řekl bych, že to je i oficiální názor banky. To, co bychom měli především eh, řešit eh, v bezprostřední budoucnosti, je posílit institucionální rámec a doplnit jej, doplnit tedy pakt růstu a stability a také doplnit dohled tak aby kromě rozšíření, tak abychom prostřednictvím rozšíření a posilně dohledu zabránili opakování krysí. Já se domnívám, že eh, prevence je skutečně ta oblast, na kterou bychom měli klást důraz, eh, spíše než eh, na mechanismy, které mohou řešit krize, jakmile k ní dojde, i když ty potřebujeme také. Ten přesný mechanismus, který bychom měli zavést, to se žádá opravdu velice pečlivé úvahy, protože to musí být v souladu s ustanoveními smlouvy a konkrétně eh, s ustanoveními o tom, že nesmí docházet k, záchranám eh, podniků, ústavu, institucí. Dále eh, potřebujeme soulad s principem neexistence morálního hazardu a dále potřebujeme mechanismus takový, který bude efektivní, bude na jedné straně řešit případnou, eh, případné krize a zároveň umožní prevenci dalších krizí. Poslední dvě věci, které zazněly ohledně reformy oblasti dohledu. Ano, my si ceníme eh, postoje Evropského parlamentu a vašeho výboru k této věci, ale domníváme se, že v této fázi návrhy komise týkající se především makroobezřetnostního pilíře eh, jsou eh, vhodné a realistické eh, v této fázi. Je pravda, že každodenní dohled zůstává odpovědností vnitrostátních orgánů, nicméně reforma v makroobezřetnostní oblasti zároveň zahrnuje i výrazné posílení koordinace a spolupráce v oblasti dohledu, ale zároveň se také řeší právě před, předbíhání eh, budoucímu vyskytu krizí. Děkuji mnohokrát za vaše trpělivost a laskavost. Předsedkyně, děkuji. Eh, určitě bychom s vámi dokázali diskutovat po celé dopoledne, ale bohužel nás čeká ještě celá řada eh, dalších věcí, včetně právě balíčku dohledu a včetně hlasování. Vzhledem k tomu, že jste tu mezi námi naposledy, tak ještě jednou děkuji eh, za vaše úsilí v průběhu let a za to, jak jste se vždy snažil odpovídat eh, na naše otázky, eh, často v nepřiměřeně krátkém čase. Děkujeme a přejeme hodně štěstí do budoucna. Děkuji mnohokrát. Děkuji za možnost vystoupit v vašem výboru. Okay, colleagues, we'll move on. Dobrá, kolegové, nyní se pustíme, za chvilku se pustíme do hlasování. Já vám dám pár minutek, abyste se připravili, abyste si připravili hlasování, hlasovací seznamy a tak dále. A také, abych mohla vyprovodit našeho hosta. Vážení kolegové, doufám, že máte hlasovací karty. Right, where's the hammer? Okay. The way to... Okay, members. Um... Vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusme se začít. Myslím, že to nebude nějak kontroverzní. Už se vytahují rolety, byly stažené proto, že probíhala, probíhal obrazový přenos naší diskuse eh, s viceguvernérem ECB, takže teď už si sem pustíme do sálu trochu přirozeného světla, aby se vneslo světlo na naše demokratické postupy. První hlasování, které nás čeká, je bod 10 našeho pořadu jednání, nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla a je mi řečeno, že to můžeme vzít an blok, leda, že by někdo měl námitky. Nevidím námitky. V tom případě budeme hlasovat an blok o všech, eh, o celém eh, původním textu a o otázce 5a, což je nové znění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasování o takto změněném textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže určitě přijato. Nyní bod 11. Tady jde o návrh usnesení. Opět k nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla. Máme zde několik kompromisů, doufejme, že to nebude složité. Nejprve poznací návrh číslo 1 od klubu SN, SAD. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že nyní nás čeká kompromis A. Kdo je pro? Kompromis A. Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní odstavec 3, původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 4. Opět um, od sociálních demokratů, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní kompromis B, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní kompromis C, jít na šestku původní znění? Aha, tak ono to bylo zastěnováno, ale stojí tady jít na odstavec 6, původní text. Pokud tady potřebujeme hlasovat o odstavci 6, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A není eh, tedy šestka, pardon, ano, je to trošku problém s tím stínováním. Takže 6b, nový text od EPP. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní konečně můžeme přistoupit ke kompromisu C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže nyní kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis E, část A. Kdo je pro? Jsme u kompromisu E části A. Máte to všichni? Kdo je pro? Proti? Myslím, že bychom se to měli ověřit elektronicky. Můžeme zahájit hlasování? Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Kromě paní Lulingové? Kdo ještě má potíže, kromě paní Lulingové? Už jsme zajeli hlasování. Musíme... Hlasování běží. Konec hlasování. Tak se přesedněte. Už to funguje. Dobrá, takže nyní je konec hlasování. Ukončete prosím hlasování. S čím je problém? Tak teď máme příliš mnoho hlasů za klub sociálních demokratů. It's okay now. It's okay It's usually the PPE We cannot be many enough, uh, oh. Madam Chair. Nemůže nás být příliš mnoho, paní předsedkyně. No dobrá, konec hlasování. Um, so that is rejected. Zamítnuto. Je-li to zamítnuto, přesuneme se nyní na kompromis E část B. Kdo je pro? Nikdo nehlasuje. Musíte zvednout ruku. Nemůžu počítat jenom koordinátory. Kdo je proti? Zdrželi se? Domnívám se, že to bylo přijato. Není kompromis E. Opravdu se to přejete ověřit? Ne? Ne. Dobrá, kompromis E, část C. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Nyní bod 7D. Kdo je pro? Je to poznací návrh EPP, takže bych si myslela, že poslanci EPP se budou hlásit. Kdo je pro? Budu počítat ruce a e, nevyhrajete v žádném hlasování. Žámpole, můžete přimět svoji frakci, aby hlasovala? 7D. Kdo je pro? Yes, yes. d it's the last one. Yeah, All those in favor. Kdo je pro? All right, those against. Dobrá, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F, část A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis F, část B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A není osmička od GUE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis H, část A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis H, část B. Kdo je pro? Tady máme dělčí hlasování, tři části. Nejprve tady první část. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato, ale ověřím to. Hlasujte prosím o první části kompromisu H. Konec hlasování. Přijato. Není Druhá část. Kdo je pro? Druhá část, kdo je pro? Já vím, je to ta druhá první část. Kdo, kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Proti? zdrželi se, myslím, že to je přijato stejnou většinou, stejnými počty jako předchozí bod. A nyní třetí, první část. Ověřím to, budete-li si přát. Takže hlasujte prosím o druhé části ještě. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato vel- větší většinou. A nyní hlasujeme o třetí části. Kdo je pro? Třetí, první část, ano. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Domnívám se, že to opět přijatelé raději bych to ověřila, když už jsme ověřovali předchozí části. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Začínáme to jít. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní bod 9c. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Bod 9d. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis je. Kdo je pro? Část A. Ano, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis je část B. Ne? Dvanáctka. Takže část B odpadá. Nyní bod 12, poznací návrh 12 eh, od klubu SAD. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Odstavec 13, ne, ano, odstavec 13, kdo je pro? Proti? Uh, no, not yet. We on block from the citations, but paragraph 13. Ne, zatím jsme u odstavce 13. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Myslím, že pak to můžeme úvodní ustanovení odhlasováno v bloku, pokud s tím souhlasíte, takže kdo je pro ně všechna, kdo je proti, zdrželi se, přijata. Teď zjistíme, kam jsme přesně došli after citation 20. Okay, right. There's new recital. Pak je tu od EPP úvodně um, stavnění A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A pak ta ostatní. Původní A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Původní B. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Nové C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Odpadá C, kdo je D, pro, proti, zdrželi se přijato. E, pro, proti, zdrželi se přijato. F, pro, proti, zdrželi se přijato. G, pro, proti, zdrželi se přijato. Nové H, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis K, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. G, kdo je je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. K pro, proti, zdrželi se, přijato. Nové L, od EPP. Kdo je pro? Jean-Paul Lesi pro svůj vlastní bod. Ano, přijato. Další je kompatibilní. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Původní L odpadá. Nové LA za EPP, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. LB od ECR, kdo je pro, proti. Můžeme to prosím zkontrolovat, nejsem si tu úplně jistá. LB, nové LB od ECR. Eh, e Není to úplně jasné, Všichni hlasovali? Končím hlasování. Dobře, je přijat. Nové M, GUE, pro, proti, zdrželi se, přijat. M od S a D, jde pro, proti, zdrželi se, přijat. Nové MA, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme jenom zkontrolovat, zda jsme odhlasovali skutečně všechno ano. Takže můžeme hlasovat o takto pozměněném textu, kde pro, proti, zdrželi se. A je přijat. Tak teď bych chtěla poblahopřát někomu. A musím říct sekretariátu, že opravdu se velice snažili, aby všechno dobře sepsali. A můžeme nyní hlasovat o 12. Okay. All right, I have to read out the, the chair's note. Teď musím uh, přečíst poznámku předsedkyně došlo k možnému odložení hlasování na plenárním zasedání, protože konference předsedů se rozhodla 22. dubna, že odloží rozhodnutí o dalších krocích, o e, širších e, vodítkách pro ekonomiku. A mm, Konference předsedů se domnívá, že rada nedává parlamentu dostatek času, aby reagoval. E, toto je velice důležité pro výbor pro zaměstnanost. E, je povinností počkat si e, na stanovisko výboru pro zaměstnanost, stejně taky náš. A později tedy na koordinátorech se ještě domluvíme, jak máme postupovat dál v tomto bodu příští týden. Zda tedy Eh, budeme jednat až po sdělení od komisaře Olirena. Znamená to tedy jen, že se zabýváme tou ústní otázkou. Neznamená to, že by toto téma zmizelo jen tak z programu, ale je to na vyžádání konference předsedů, že nejdříve musíme zjistit, jak vypadá situace a eh, až zjistíme, jaký je dosavadní vývoj, tak vás budeme informovat. Což nám ovšem nebrání v tom, abychom učinili rozhodnutí na úrovni našeho výboru. Takže budeme hlasovat. Takže to je odstavec 1, původní text. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Otázka 1 od eh, sociální demokratů. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Otázka 2 také od sociálních demokratů, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Otázka 3, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Otázka 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Otázka 5, od Alde, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato, otázka, ne. To už je všechno. Yes. So... Všechno ostatní odpadlo. Budeme tedy hlasovat o takto pozměněném textu, kde pro, proti, zdrželi se a je přijat. Děkuji vám. Děkuji všem. Yeah, right. Okay, the next The next item on the agenda. Další bod na pořadu jednání je výměna názorů o pozměňovacích návrzích, o e, balíčku pro dohled. Dosavadní zkušenost nás poučila, že spousta kolegů chtěla promluvit k takovýmto tématům, a já si nejsem úplně jistá, zda budeme mít dost času na to, aby každý měl příležitost a aby mohl následně reagovat i každý zpravodaj, tak bych chtěla všechny poprosit, abyste své příspěvky velice omezili a zaměřujte se, prosím, na to, kam už jsme dostoupili ve vyjednávání kompromisních pozměňovacích návrhů, takže prosím vás, vážení kolegové, budeme se snažit eh, to prohlasovat. Jsou tu už všichni zpravodajové? Předběhli jsme se o 10 minut, ale já bych nás nerada připravila o 10 minut na diskuzi, proto bych vám chtěla nabídnout, abychom už přistoupili k projednávání těchto bodů. Jak všichni víme, ten náš časový harmonogram je pouze indikativní, takže jako první předám slovo zpravodaji za Evropský orgán pro bankovnictví, a myslím, že čím stručněji budete hovořit, eh, tím pravděpodobnější bude, že se ještě jednou dostanete ke slovu. Já vám opravdu nemohu slíbit, že budu stručný, ale budu jasný a přesný. V první řadě, jako takové předběžné připomínky. Každá parlamentní zpráva je samozřejmě kolektivní prací a tato zpráva je ještě kolektivnější než eh, jiné. Snažíme se totiž vydávat po neznámých cestách a potřebujeme, aby všechny zprávy, které si týkají tohoto balíčku, sdíleli tu stejnou filozofii a proto bych rád poděkoval všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, všem zpravodajům, kteří již předložili svou zprávu v jiných výborech a v jiných skupinách. Bylo to přijato velkou většinou, pouze dva lidé se zdrželi. Chci říci, že to je kontinuální práce, která dále pokračuje. Dnes proběhne další jednání, v rámci něhož budeme si snažit ještě upřesnit eh, trošičku více názory všech partnerů. Poté nás čeká hlasování v komisi, poté v plenárním zasedání, poté co budeme jí znát ten názor rady. Potřebujeme, aby Evropský parlament měl velmi jasný a pevný názor, tak aby jednání s dalšími institucemi byla co nejefektivnější. V druhé řadě Poté, co jsem si přečetl všechny pozměňovací návrhy, tak jsem včera vypracoval konsolidovaný text, který odráží všechny návrhy. Zmiňuji tam i všechny návrhy, které se tam neodráží. To znamená, chci říci, že to je stále zpráva, která je v procesu. To znamená, že všichni mohou sledovat všechny změny, které jsou zapracovávány do, toho, do této zprávy. Chci říci, že jsem zohlednil všechny předcházející parlamentní zprávy, které byly předloženy eh, v tomto domě, také zprávu paní Ferreiry všichni zpravodajové vycházeli eh, z dokumentu komise a ne rady. Eh, Text rady byl eh, vyhodnocen koordinátory politických skupin a všichni se vyjádřili takým způsobem, že ty ambice jsou nepřijatelné. Zpráva Evropského parlamentu, kterou předkládám, se zakládá na třech hlavních pilířích. Jde o zprávu, která se týká vnitřního trzu, to znam, trhu. To znamená, musím, musíme samozřejmě zohledňovat roztříštěnost, která existuje, proto potřebujeme lepší dohled a potřebujeme se snažit vyhýbat se jakýmkoliv dalším rizikům tak, aby to nebyli nakonec daňoví poplatníci, kteří budou řešit krizi tak, jak tomu bylo doposavat. Eh, tato zpráva odráží spoustu názorů eh, různých eh, zpravodajů z různých skupin. Hovoří se zde o veřejných o, základních aspektech, hovoří se zde o likviditě, Egyptě o e, ochraně spotřebitelů a investorů a proto si myslím, že všichni se musíme opravdu snažit a dělat vše proto, aby se dohled všech finančních trhů zlepšil. E, co se týče rozporu mezi textem e, Rady a komise, tak začnu normativními základ, právním základem. V komisním textu se hovořilo o něčem, co nebylo v souladu s novou Lisabonskou smlouvou. Co se týče eh, souhrné směrnice, tak my jsme se rozhodli, že ty technické normy rozdělíme do dvou skupin, to znamená normativní formy podle článku 290 a další podle článku 291. Eh, chci říci, že my jsme šli trošičku dál, než navrhovala komise. Všechny Tyto normy budou muset být ještě jednou e, přeskoumány a samozřejmě vždy v souladu s principem přiměřenosti proporcionality. E, Potřebujeme samozřejmě posílit tento bankovní orgán a ten bankovní orgán by měl být ještě silnější, než předpokládá Evropská komise. Eh, co se týče delegovaných aktů, tak tady musíme zajistit stoprocentní informovanost. I v případě, kdyby se komise rozhodla eh, přijmout nebo ještě jednou pozměnit eh, návrhy, tak bude mít samozřejmě na to právo a my budeme muset být o tom vždy správně informováni. Za čtvrté, zohledňujeme spoustu pozměňovacích návrhů, která chce více zohlednit eh, také účastníky z bankovního sektoru samotných eh, vkladatelů a věřitelů. To znamená více se zaměřit na dopady. Co se týče dalšího problému, tak eh, my jsme se ptali, jak můžeme dojít k nějakému řešení, kdy se tedy nejedná o normativní eh, pravidla, tak eh, my jsme tady zapracovali novou normu do konsolidovaného textu. Jde tedy o tři pilíře. Informovanost, která je třeba, který, musíme informovat Evropský parlament, musíme, musíme informovat všechny instituce, o který se eh, jedná a musíme také zajistit analýzu všech opatření, která budou aplikovaná v případě přijetí. Eh, tady mm, například co se týče eh, dalších zpráv, například co se týče kontroly odměňování členů správních výborů, tak to je něco, podobného. Tady si myslím, že nicméně je třeba se ještě více zamyslet nad tím, jakým způsobem se bude kontrolovat opravdová aplikace těch stanovení, o kterých se zde hovoří. Co se týče eh, těch eh, kolegiálních norem, tak my chceme, aby tady existoval ten závazný vztah, který eh, navrhovala komise a který rada neodsouhlasila. Chceme tady, aby se hovořilo o přímých dopadech. Chceme, aby do došlo k normativní kodifikaci a aby docházelo ke společné aplikaci eh, pravidel pro všechny, kteří využívají přeshraničních transakcí. Eh, také chceme lepší dohled nad všemi systémovými orgány. Proto také chceme, aby existoval Evropský výbor pro systémová rizika ESRB. Také jsem hovořil o zprávě Tarent, která říká dvě věci. Současné mechanismy nefungují, musíme je změnit a ta změna bude možná pouze, pokud zlepšíme dohled na národní úrovni, a nebo pokud dáme možnost, nebo pokud si jasně vyjasníme vztah mezi ceřinými společnostmi a pobočkami a pokud se přesně ujasní, jakým způsobem tedy budou moci eh, manipulovat s likviditou. To je něco, o čem jsme již několikrát hovořili. Eh, některé fungující mechanismy jsou jednoduše nekompatibilní se, se správným fungováním vnitřního trhu. Od té doby, co jsem předložil tuto zprávu, se stalo několik věcí mm, existuje nová interní zpráva, která vyšla před dvěma dny a která se týká interních eh, postupu, hovořím o ní ve odstavcu 4.2. Hovoří se zde o určitém eh, finančním příspěvku pro orgány dohledu. Hovoří se zde také o strategii 2020. My sdílíme tuto filozofii 2020. Jde v podstatě opět o to, aby daňoví poplatníci nebyli těmi, kdo budou eh, řešit a platit všechny ztráty, které vznikly na základě eh, finanční krize. To znamená, že jde o zavedení jistého a bezpečného eh, režimu. Jak vy víte, tak toto je debata, která pro probíhá také současně eh, v Senátu, tedy v eh, Kongresu Spojených států amerických. A jak jsme se k tomuto tématu postavili? V souladu eh, s původní zprávou čtyř zpravodajů dobrovolných jsme se rozhodli aplikovat koncept evropského dohledu. To znamená, jde o to maximálně využít znalosti a zkušenosti národních eh, orgánů dohledu. A Evropská unie bude samozřejmě moci provádět tento dohled pouze e, prostřednictvím a ve spolupráci národních e, organizací dohledu. Jde o to vyhnout se jakékoliv roztříštěnosti, jde o to e, zajistit co nejvyšší koordinaci. A poté, abychom mohli definovat ty systémové aspekty, které se již odráží v tom konsolidovaném textu, tak tady máme jednu, eh, jeden návrh od liberálů. Jde tady o definici systémových eh, rizik. Eh, samozřejmě, že nejde v této otázce pouze o e, rozsah, jde také o vystavení se těmto rizikům a vztahům mezi různými institucemi. To znamená, že tady máme doložku revize a komise do šesti měsíců nám bude muset předložit návrh na opatření, která od ní požadujeme a která by potom měla být někdy aplikovaná, ale jejíž finální podobu ještě neznáme. Eh, hovoří se také o možnosti řešení konfliktů, o kterém hovoří Liza Ferreira ve své zprávě. Jde o to samozřejmě eh, jde samozřejmě o lepší dohled nebo o včasné, včasný zásah v případě, že zač, se začnou objevovat první signály krize. Jde o e, vytvoření větších záruk, jde e, také o to, že mezi různými zpravodaji a těmi, kteří pracovali na této e, zprávě, došlo ke schodě také v souvislosti s morálním rizikem. My si myslíme, že tady musíme opravdu najít nějaké společné řešení nařízení. Máme tady vytvoření dvou fondů, dvou fondů, které se musí eh, snažit nějakým způsobem eh, zlepšit situaci. Myslíme si, že nejde o to, nebo měli bychom se vyhnout tomu, aby fondy, které mějí eh, zajišťovat vklady, fungovaly tak, jak fungovaly v Irsku. To si myslím, že nebude fungovat. Eh, jde o to, abychom se hlavně soustředili na rizika, aby všechno zajištění by fungovalo v souvislosti se vznikajícími riziky a to samozřejmě souvisí také se správným hodnocením. Eh, dále já jsem také souhlasil s textem pana Stinera a také kolegyně Luling, co se týče hlasování. Půjde tedy o jednoduchou většinu a o kvalifikovanou většinu u specifických eh, rozhodnutí, kde tedy půjde o pokyny a e, jiné dokumenty. Co se týče e, toho, té finální zodpovědnosti, tak ta Tady máme eh, několik změn. Většina poslanců se vyjádřilo takovým způsobem, že nechce, aby členské státy mohly samostatně přijímat rozhodnutí týkající se orgánu dohledu. To znamená, že je třeba eh, o těchto otázkách jednat společně v pří, protože musíme zajistit, aby všechny tyto orgány fungovaly efektivně. Ve chvíli, kdy padne jeden, tak může tady dojít k dominovému efektu, že eh, začnou eh, padat i ostatní orgány dohledu. To znamená, že ve chvíli, kdy eh, členský stát bude vyžadovat nějakou změnu, bude muset předložit zprávu a hodnocení všem ostatním a bude se muset postupovat takovým způsobem, že pouze ve chvíli, kdy to, ta, tato změna bude odsouhlasena všemi ostatními, tak pouze v tu chvíli bude přijata tak, aby tedy tato řešení byla eh, přijímána tou kvalifikovanou, většinou, jak jsem již řekl. A skončím prozbou, jak jsem již říkal předtím, já jsem předložil konsolidovaný text s vysvětlením, u každého pozměňovacího návrhu, který byl zapracován nebo nebyl zapracován. Tento text je provizorní, to znamená, že ještě dále o ně můžeme jednat a e, myslím si, že lhůta byla dnes ve 12, nebo e, v podstatě ta lhůta je prodloužena, to znamená, podle toho, co řekne paní předsedkyně, budete moci předkládat další pozměňovací návrhy. Myslím si, že můžeme využít e, čas, který nám bude dán k dispozici k tomu, abychom dále pozměňovali tato témata. Já bych poprosil, abychom zastávali opravdu pevný a konsolidovaný postoj, protože budeme potřebovat opravdu eh, dobrou pozici pro naše vyjednávání s radou a s komisí. A poprosil bych vás, abychom se opravdu, eh, abychom jednali seriózně, abychom mohli v tomto návrhu zprávy eh, zobrazit nebo odrazit všechny vaše Eh, požadavky a vaše přání. Já bych poděkoval všem mým spolupracovníkům samozřejmě a eh, rád bych, abyste se opravdu velmi dobře zamysleli nad tím, které pozměňovací návrhy by měly být zapracovány a které ne, protože u některých se musíme opravdu zamyslet nad tím, zdali opravdu jdou v tom stejném směru, zdali sdílí tu filozofii, na základě které jsme eh, tuto zprávu vypracovali. Pan komisař Barnier v, Ecof, v Ecofinu také hovořil o zajišťovacích e, fondech a já chci říct, že my se tady držíme trošičku zpátky. To znamená, že máme tady samozřejmě spoustu témat, e, u některých témat jsme e, ještě nedebatovali dostatečně, já ale v každém případě v tuto chvíli všem vám rád poděkoval za vaší spolupráci, za to, že se nám podařilo opravdu vypracovat neuvěřitelně efektivní pozitivní a dobrou zprávu, která se zabývá velmi aktuálním a v tuto chvíli velmi důležitým tématem. Um. Děkuji. Dám slovo postupně všem eh, zpravodajům nebo jejich náhradníkům. Eh, nyní je na řadě Sven pro orgán pro dohled nad trhy. Já mohu jenom eh, zopakovat, tady pokusím se být stručný, mohl bych jen zopakovat to, co ji řekl kolega Margajo, eh, funguje velice dobrá spolupráce mezi jednotlivými zpravodaji, se sekretariátem, s jednotlivými stínovými zpravodaji, ale musím říct si, že metodicky za to je to opravdu náročné, protože máme tři zprávy, které jsou se velice blízké, eh, nemohou se nějak výrazně lišit, protože jinak by to opravdu bylo směšné, nekoherentní ale zároveň tyto tři zprávy musí být eh, napojeny eh, na eh, práce ESRB, musí to být dohromady koherentní rámec. A když do toho potom vneseme ještě všechny stínové zpravodaje, všechny zpravodaje, když je všechny chcete pozvat na schůzi, tak nikde naleznete termín, který se hodí všem a pravděpodobně ta mm, schůze nikam nepovede. Proto je velice obtížné hovořit se všemi, kteří do toho jsou nějak zapojeni. Takže pro mě, jakožto zpravodaj pro ESMA, pro orgán ESMA, je samozřejmě relevantní, co si myslí členy zpravodajové eh, k EBA nebo k EOPě, eh, protože to všechno spolu souvisí. A vzhledem k tomu, že není možné do detailu jednat se všemi, kdo to vstupuje, tak máme problém s kvalitou informací eh, napříč všemi zprávami. Takže pro tu diskuzi, bych rád na vás apeloval, že to, co chcete, aby se změnilo oproti návrhu komise, nebo No, tak to je patrné, protože jste předložili příslušné pozměňovací návrhy, ale pokud nesouhlasíte s pozměňovacími návrhy, které předložili jiní nebo zpravodajové, eh, tak to není až tak patrné. A proto eh, může vzniknout trošku chaos. Proto by bylo důležité, aby nyní v té diskusi, já bych vás požádal, abyste nyní jasně řekli, kde vnímáte problémy, rozdíly tady u nás a také u konkrétních témat, kde jste eh, nemohli předložit pozměňovací návrhy, ale eh, které by nakonec mohly ovlivnit hlasování a nemůžeme to projednat předem, a při normálním postupu by to nebyl žádný problém, eh, kdyby všichni stinoví zpravodajové, kterých se to týká, eh, se účastnili společných schůzek, tak by to nebyl problém. A tady to není možné takto. Takže já bych eh, skutečně apeloval na kolegy ve smyslu maximální otevřenosti, abychom všechno mezi sebou probrali. Také jsem otevřen přímé vyměně názorů s kýmkoliv z vás, i pokud nejste stínový zpravodaj, je není skutečně důležitá otevřenost. Není k pozměňovacím návrhům. Většina pozměňovacích návrhů, já projdu ty klíčové oblasti, pro které jsem obdržel pozměňovací návrhy týkající se orgánu ESMA. Nejprve k rozsahu působnosti ESMA. Tady panuje široký konsensus, možná také pokud je o posílení ochrany investorů, rovných eh, hracích podmínek, eh, prevence regulatorní arbitráže a hospodářská analýza pro tuto oblast by měla být to všechno by měly být úkoly orgánu ESMA. Dále jsou zde poznací návrhy týkající se složení eh, skupiny zainteresovaných stran. Eh, z mého hlediska tady nejsou žádné zásadní rozdíly. Eh, diskuse o ochraném mechanismu, to, to už bylo zmiňováno, takže k tomu se nebudu znovu věnovat. Článek 7, technické normy, tam byla celá řada poznacích návrhů, ale opět tady nejsou žádné zásadní rozdíly. Pokud je o přímé pravomoci, článek 8 až 11, tam byly určité rozdíly, ale mám dojem, že máme valnou většinu pro silnější pravomoci, přímé pravomoci. Jo, pokud je o mimořádnou situaci, není zcela jasné, kdo by měl ohlašovat stav mimořádné situace. Tady se názory lišily. Já jsem proto, aby to e, byl výbor SRB, který vyhlašuje tento stav, ale ty pravomoce by potom spouštěla komise. Kvůli e, tedy správných důvodů je toto bezpečnější řešení. Pokud je o přímý dohled. Opět stanoviska se liší, bylo to všechno projednáno a tady už řečeno, nebudu to opakovat. Pokud je o přímý dohled, u mé zprávy je to nad clearingovými centry tak eh, tam byly určité rozdíly v poznacích návrzích. Já jsem pro eh, přímý dohled nad clearingovými centry ze strany orgánu ESMA. Také jsme si vyměňovali názory ohledně možnosti zákazu určitých transakcí. Tady se opět domnívám, že v současné době jsme ve stavu, kdy tyto pravomoci by měly být poskytnuty orgánu ESMA s tím, že nenutně tato pravomoc musí být potom často uplatňována, ale měla by být možností za určitých okolností. A konečně eh, odvolací výbor. Osobně musím říci, že jsem dosti skeptický, pokud je o legitimitu takového odvolacího výboru. Nejsem si jist, že to je dobrý způsob, Myslím si, že to je legitimní přístup k rozhodnutím, zda odvolání proti nutným potřebným rozhodnutím je skutečně demokraticky legitimní. Takže tolik ode mne a těším se na vaše připomínky. Předsedkyně, děkuji. Peter Skinner tu dnes není. Pokud vím, pan Bullman vystoupí za něj. Děkuji, paní předsedkyně. To je pravda. Já své připomínky rozdělím do dvou skupin. Ta první skupina budu hovořit jménem mého zpravodaje a poté pár připomínek mým jménem jako koordinátora SD. Takže, co se týče těch eh, obecných eh, připomínek. Peter Skin je zodpovědný za oblast pojišťovnictví, eh, děkuje za zájem o jeho návrhy. On bohužel dnes s námi nemůže být, protože má jiné důležité povinnosti. V první řadě by se chtěl vyjádřit k úkolům a k vybavení nebo ke kapacitnímu e, vybavení úřadu, což jsou články 6 až 20. To, co podporuje, je nová definice. Nová definice a také rozšíření e, systému evropského dohledu, co také podporuje, je role e, pojišťovací agentury, to, kde se jedná o delegaci mezi různými nebo spolupráci mezi různými národními orgány dohledu, kde jde tedy o posílení spolupráce a vytvoření společné metodologie. Také podporuje vyjasnění eh, těch různých zón vlivu, kompetencí a pravomocí EIOP a také eh, spolupráci mezi různými odvětvími, to znamená vše, co se týče té, toho odvět, té odvětvové legislativy. To, co ale nepodporuje, a to je důležité zmínit, je to, aby EIOPA byla oslabená tak, jak s tím počítá Evropská rada, nebo jak by chtěla Evropská rada. A také varuje jasně před tím, aby EIOPA, aby u EIOPy byly, byly oslabeny tedy pravomoci správního hlediska. Také co se týče té, toho té jazykové variace textu. Já bych to teď rád přečetl anglicky, protože ten německý překlad opravdu nebyl adekvátní. Neměl bychom používat naměrné výrazy, které by snižovaly flexibilitu EOP. Věnuje se také skupině Dekolt, článek 22 podporuje vytvoření dvou různých skupin partnerů v rámci EIOPy. Jedné skupiny, která se týká eh, pojišťování, pojišťovnictví a poté eh, zaměstnaneckých penzí. Eh, také chce a zasazuje se o správnou rovnováhu mezi těmito dvěma skupinami a chce, aby tedy práce té tyto skupiny byla co eh, nejsilnější. To, co nepodporuje, je to, aby tam průmyslová stránka eh, těch eh, partnerů, tedy zastupců průmyslu, byla oslabená. Co se týče článku 23, podporuje, aby členské státy prováděly hodnocení dopadů a také, aby dopady EOP se odrážely také na práci těchto orgánů. To, co ale nepodporuje nebo nechce, aby rada dál posílovala své bezpečnostní mechanismy a aby tady docházelo eh, k oslabení politik. Co se týče organizace EIOPy eh, e jako samotné článek 25 až 38, souhlasí s tím, že předsedové nebo vedoucí by měli být zvoleni na základě předem vypracovaného seznamu, aby se hlasovalo eh, na základě odsouhlasené většiny a u důležitých eh, rozhodnutí u dozorčí rady se hlasovalo stejným způsobem ale v každém případě nesouhlasí s tím, aby byl vytvořen samostatný expertní panel, protože si myslí, že by to vedlo eh, k další byrokratické zátěži. Co se týče článku 39 až 43, tady má problém s lokalizací, s lokalizací eh, s společného výboru, eh, ve, který by měl být ve Frankfurtu místo Bruselu. Další témata eh, v článcích 44 a dále. Chce, aby tady to bylo co nejjasnější, aby role EIOPy byla posílená v průběhu prováděcího postupu. Chce aby EIOPA tedy byla opravdu silnou institucí, aby v ní byli také reprezentanti třetí státu. A abych to schrnul, zpravodaj mé frakce ten názor, že EIOPA by měla mít opravdu silnou e, strukturu a varuje před tím, abychom nezašli příliš daleko, abychom se nechovali eh, nerozumně. To se týká hlavně přímého dohledu a specifických eh, služeb a zboží, které by mohly být zakázány a také co se týče eh, určitých rozhodovacích procesů, kde bychom mohli zajít příliš daleko také zmiňuje ten již zmiňovaný fond který se objevuje ve zprávě Ferreira a také eh, v dalších návrzích, které ještě uvidíme. Celkově si myslím, že postoj, který zastává hm, v tuto chvíli, jsem eh, tímto způsobem dobře popsal. V tuto chvíli bych se rád vyjádřil já jako koordinátor mé politické frakce. E, tento výbor má velmi ambiciozní cíle. Chce spoluobčanům Evropské unie dát odpověď na velmi složitou situaci, kterou způsobila finanční a hospodářská krize. Paní předsedkyně, já chci říci, že všichni zpravodajové a stínové, stínoví zpravodajové zde provádí opravdu velmi zodpovědnou práci. Najít správné řešení opravdu není jednoduché, protože samozřejmě všichni zastáváme i v rámci jedné politické frakce různé názory. Ty názory názory se samozřejmě různí napříč frakcemi a samozřejmě všichni zastáváme tedy nějaký názor. A já teď nehovořím o svém kolegovi Petru Skinnerovi, hovořím o všech. E, jde o to, že všechny naše názory jsou samozřejmě výsledkem všech zkušeností, které jsme po dobu našeho života eh, nastřádali. To znamená, že všichni víme samozřejmě, že tato práce je velmi namáhavá, která vyžaduje spoustu soustředění, je velmi složitá, ale myslím si, že ta práce je opravdu v těch správných rukou a eh, chci říct, že se nacházíme v poslední fázi přípravy v tomto výboru. Já si také myslím, že bychom se ještě jednou měli opravdu pořádně eh, zasoustředit tak, abychom se aby se nám podařilo nějakým způsobem přiblížit eh, naše postoje, abychom mohli eh, dojít k nějakému kompromisu a abychom opravdu, aby se nám podařilo zohlednit eh, ty specifické aspekty, které odlišují různé průmyslové sektory, protože samozřejmě z pohledu bank to vypadá jinak než z pohledu sektoru pojišťovnictví, ale já si myslím, že že v této konečné fázi nemůžeme postupovat jinak, než se opravdu e, přizpůsobit a do této práce také zapojit e, reprezentanty našich e, generálních e, sekretariátů protože pouze s jejich přítomností a v rámci takovéto debaty budeme moci dojít k nějakému koncenzu, protože nejde jenom o e, dobrý konečný produkt, kde je hlavně o správnou komunikaci, pokud chceme tedy nějaký dobrý konečný eh, produkt na konci. Eh, pokud se dostaneme do situace, paní předsedkyně, že si budeme muset zvolit, zdali chceme dobrý produkt na konci, anebo pokud chceme eh, pracovat co eh, nejrychleji, tak chci říci, že eh, jsem proto, aby ten produkt byl opravdu dobrý. Eh, v případě, že nebudeme moci tedy to odhlasovat na počtvrté, tak já si myslím, že bychom to měli ještě odložit, protože já si myslím, že časový harmonogram je v porovnání s dobrým konečným produktem opravdu na druhém místě. Děkuji. Um, Děkuji. A přejdeme k dalšímu bodu, paní Sylvie Goulart. Děkuji, paní předsedkyně, jenom stručně, protože tady vlastně postupujeme kolektivně, nebudu opakovat, co již zasnělo, ale ano, je, jsou tady velké ambice. Pokusíme se pracovat co nejrychleji, aniž bychom ovšem oslabili kvalitu obsahu to jistě. Ráda bych řekla tři věci. U mého textu jednak chci eh, poděkovat všem, kdo předložili eh, poznací návrhy. Eh, Všechny byly konstruktivní. Nedávno jsme měli schůzku stínových zpravodajů. Chci také poděkovat sekretariátu za jeho velké množství práce. Myslím, že u jedné věci už máme souhlas. Dvě věci, které ještě zbývají, totiž jaká by měla být míra otevřenosti, pokud je o centrální eh, banky je jeden poznací návrh, jiný zase jde cestou eh, větší otevřenosti, třeba nalézt střed. Dále, pokud je o transparentnost, je vhodné, aby eh, výbor ESRB zveřejňoval svá rozhodnutí nebo bylo efektivnější to použít jako trošku takovou hrozbu a nezveřejňovat to. Já se těším na připomínky od vás dnes během diskuse. Pokud je o propojení na ostatní zprávy, tady chci říct, že tady vlastně Jenom ještě jedna věc a skutečně ještě na tom pracujeme, jak říkal Jose Manuel, ještě nejsme na konci. Je tady jedna klíčová otázka, totiž podle jakého kritéria by tyto orgány zasahovaly přímo eh, do určitých finančních institucí. Já si myslím, že to je jedna z nejsložitějších otázek. A není to až tak otázka politická, je to otázka odborná, do jaké eh, míry to má být eh, E, síť vnitrostátních orgánů. Samozřejmě nikdo tady nechce žádnou centralizaci a do jaké míry velké okolností naopak má zasáhnout evropská úroveň. Jenom bych ještě ráda řekla, no, už jsem to řekla u zprávy, u zprávy paní Ferrery, mám tady určitou pochybnost, zejména když si vzpomínám na slyšení, které jsme vedli, e, Ohledně myšlenky e, určit, že určité ústavy nebo určité instituce mají systémovou povahu. Krize ukázala, že i celkem malé finanční ústavy mohou představovat velké nebezpečí. Navíc podle všech odborníků, které jsme vyslechli, jak v sektoru pojišťovnicí, tak bankovnictví, tak trhu, eh, jde o kombinaci určitých, eh, určitého počtu kritérií. To vytváří riziko, ne pouze velikost dané finanční instituce. Já jsem také velice eh, citlivá na otázku férové konkurence. Pokud vypracujeme seznam systémových eh, ústav institucí, budeme mít eh, tedy eh, určité, určitý seznam institucí, které představují riziko, mohou představovat to, je nepopiratelné, ale mohli bychom výrazně pokřivit hospodářskou soutěž tím, že bychom se takto zaměřili na určité finanční ústavy. Takže to je klíčová věc u mé zprávy, u zprávy paní Féry, pravděpodobně u všeho, co se snažíme činit pro zlepšení dohledu. Eh, takže jenom prostě říkám, že jsme měli slyšení, vedli jsme diskuse s odborníky. Eh, komise nemá tento názor, takže dejme trošku pozor. Eh, Jose Manuel, já také mám pocit, že trošku jde o módu, jako s jarem přichází kratší sukně. A jenom se objevil pojem systémového rizika závěrech rady a na jaře letošního roku, jak se v módě pojem systémový, systémové riziko, systémová finanční instituce a podobně. Takže nepodlehejme tomu až do té míry, abychom byli kontraproduktivní. Děkuji. Ramone, chcete k tomu něco připojit? K otázce funkční. Ano, moje zpráva je velice stručná, takže jenom 30 vteřin mi bude stačit. Já jsem obdržel 12 pozměňovacích návrhů, bude velice jednoduché zapracovat do textu, takže si myslím, že tady nebude žádný problém. Děkuji a e, raději věnujte e, můj čas a diskusi o těch velkých zprávách. Děkuji a nyní pro Omnibus 1. Sí, gracias, eh, presidenta. Ano, paní předsedkyně. Co se týče souhrné směrnice, tak mám 114 pozměňovacích návrhů. Já děkuji samozřejmě všem autorům pozměňovacích návrhů. Eh, já jsem měl možnost, s některými z nich se minulý týden setkat, s některými ne. Ale dnes odpoledne eh, vám pošlu můj kompromisní návrh a hodnocení pozměňovacích návrhů. Jak jsem již řekl, budu jich 114. Já navrhnu 28 kompromisních návrhů, které samozřejmě zohledňují několik pozměňovacích návrhů. Já mám velmi pozitivní postoj k 50 Eh, pozměňovacím návrhům. K 18 mám stále ještě výhradu a právě eh, z toho důvodu, že si myslím, že nejsou koherentní v souvislosti se zbytkem textu a myslím si, že by mohli text oslabit. Eh, jde hlavně o trh s cenými papíry, MIFID a Prospektus Tady jsme měli nejvíce pozměňovacích návrhů a také co se týče kapitálových požadavků, tak jsem také obdržel dost eh, pozměňovacích návrhů. Ve chvíli, kdy jsem eh, zpracovával kompromisní návrhy, tak jsem zohlednil spoustu věcí. Eh, chci říci, že je třeba, abychom opravdu zajistili hlavně koherentnost v této soudné směrnici, protože musíme do těch eh, nových směrnic zapracovat koherentní pravidla, pravidla, která budou opravdu eh, koherentní s tím eh, balíčkem o dohledu. Jde také o to, abychom se snažili posílit roli Evropského parlamentu v těchto finančních otázkách a za třetí Jde o to, abychom také aktualizovali tyto texty v souvislosti s přijatou Lisabonskou smlouvou. To znamená, máme možnost vypracovávat standardní projekty a Dále eh, máme tady otázku technických eh, standardů. Tady máme dvě eh, různé postupy. Buď to jsou akty v přenesené pravomoci, anebo delegované akty a co se týče těch technických norem, tak ty musí být přepracovány v souvislosti s jedním z těchto dvou postupů. Takže když budeme hovořit o těchto technických standardech, tak bychom byli rádi, aby se týkali pouze eh, této eh, jedné oblasti, aby tady nevznikl ten dojem, že to jsou nějaké marginální technické normy. Za třetí co se týče aktualizace směrnic, které byly přeskoumány, tak myslím si, že všechny přeskum a revize jsou eh, pozitivní v případě, že jsou koherentní s naší prací. Eh, dále, co se týče těch lhůt, eh, v, těch, v některých pozměňovacích projektech se objevily lhůty pro předložení projektu. Já si myslím, že samozřejmě určování lhůt je rozumné a jsem tedy rád, že se ty lhůty v některých pozměňovacích návrzích objevily. Některé pozměňovací návrhy se týkají citlivých otázek, jako například hybridního kapitálu a potřeb nějakým způsobem tento hybridní kapitál eh, kontrolovat. To si myslím, že by mohl být eh, velmi eh, komplexní proces, který bude jistě potřebovat nějaké pokyny ale myslím si, že tady je velmi rozumná lhůta rok 2014, to už budeme mít dostatek informací, abychom se mohli tomuto tématu věnovat na celoevropské úrovni. A nakonec, co ještě bych řekl k těmto pozměňovacím návrhům. E, já jsem z nich měl opravdu velkou radost. Myslím si, že jde o opravdu velmi důležité příspěvky. A další kritérium, které jsem použil, e, e, bylo to, že některé pozměňovací návrhy byly rozpoluplné, byly konfliktní. Já si myslím, že bychom se měli vyhnout jakýmkoliv konfliktním situacím, protože chceme samozřejmě co nejsilnější zprávu. Ve chvíli, chvíli, eh, kdy tedy dochází k nějakým konfliktům nebo konfliktním situacím, tak je třeba si stanovit nějaké jasné kritérium, na základě kterého se budeme rozhodovat pro ten či onen návrh. Jak jsem již říkal, eh, já vám dnes pošlu své kompromisní návrhy, budu se snažit setkat s některými autory pozměňovacích návrhů, abych se s nimi o tom ještě mohl eh, popovídat, protože samozřejmě všichni víme, že jde tady o kolektivní práci mm, a já doufám, že se nám podaří dojít ke schodě právě v této oblasti balíčku o dohledu. Thank you very much. Děkuji vám. Vy ještě pořád čekáme na váš eh, balíček, eh, nebo si. A, a je trochu nefér, eh, že jste byl tak jaksi postaven stranou mimo toto hlavní pole. A teď dám slovo řečníkům, tak jak se hlásili. Doufám, že budeme mít všichni dost času, protože je to velice důležité, abychom navzájem slyšeli své názory. Ještě si přete něco dodat? No, Ne. Já jsem se pouze chtěl zeptat, kdy budu, kdy tady bych měl hovořit. Um, right. Máte pravdu. Stínoví zpravodajové u těchto zpráv Prosím, řekněte nám, eh, kdo jste kdo, protože se hlásilo 27 poslanců. A u těch jmen to přesně nevím, kdo je tedy stínový zpravodaj. Já jsem se snažila eh, dát příležitost stínovým zpravodajům jako první. Takže jako první Astrid Luling. Já vím, že ty jsi u něčeho stínová zpravodajka. Ubanek, ne? paní předsedkyně. Já jsem stínovou zpravodajkou u zprávy paní Gulard, ale dovolte mi ještě drobné připomínky ke zprávě pana Margalia. Velmi zajímavý článek ve Financial Times vyšel minulý týden. Eh, žádá se v něm Eh, nějaký evropský úřad eh, nad evropskými bankami. Třeba, že jsme už pokročili v této práci, ptám se, proč se nedáme toho vytvoření neutrálního orgánu, který by řešil současně i e, problémy mezi mezinárodními orgány. Myslím, že by bylo velice elegantnější tomuto orgánu dodat pravomoc arbitráže než přijmeme definitivní rozhodnutí. Protože v případě sporu, a tady mi to připadá trochu divné, protože když se jedná o způsob hlasování, já navrhuji jeden pozměňovací návrh, protože jednoduché hlasování je princip, který má dost dalekosáhlé eh, důsledky a myslím si, že kvalifikovaná většina povede k politizaci původně technické diskuze. Děkuji panu Margaliovi za pozitivní signál v tomto směru a doufám, že ostatní budou jeho příkladu následovat. To se týče zprávy paní Gular, tam jsem s novou zpravodajku a musím říct, že v mé politické skupině jsme včera přistoupili k prvnímu ehm, čtení kompromisních návrhů zaslaných paní Gulát. Diskutovali jsme o nich už ve Štrasburku co se týče zásad jako takových, musím říct, že moje politická skupina je toho názoru, že ECB musí mít výraznou úlohu v tomto procesu. To není nějaký fetišismus, ale nejevropštější řešení. Je to v souladě se zprávou Eh, Delarosier, která hovoří o distribuci úloh eh, v oblasti makroobezřetnosti a mikroobezřetnosti a dávají se tam určité pravomoci národním orgánům dohledovým, těm vnitrostátním dozorovým orgánům, což je tedy určitá logika, která zde převažuje, ale tak trochu je tu i aspekt, který by jakoby spochybňoval hlavní úlohu ECB. Já nejsem proti některým názorům, kteří vyslovil, které vyslovili akademici či jiní odborníci, které jsme si vyslechli. Ale od kdy by, eh, od jakého okamžiku by měly vnitrostátní orgány dohledu mít takovouto pozici, aby centr, centrální bankéři se oproti ním cítili eh, v menšině. Já dnes eh, nehledám na to dnes definitivní odpověď, ale ti, kdo chtějí ustavičně eh, rozšiřovat tyto orgány, by si měli uvědomit, že máme ještě hodně daleko k dosažení takové situace. Nejde jen o třídní boj, jde o to, abychom si zachovali eh, hlavu, abychom si zaklav, eh, abychom nevytvořili nakonec orgán, který bude konkurovat ECB. Měli bychom doplnit tedy situaci o nějaký doplňovací, doplňující orgán. Co se tedy týče mm, obezřetnostního dohledu, pokud tento orgán bude velice roztříštěný, je důležité vytvořit tedy jednotný orgán ale v žádném případě by tento orgán neměl konkurovat mm, ECB. Co se týče kompromisu paní Gulár, paní Gulár má mm, takové nepříliš jasné stanovisko, z něhož je zjevné, že evropské postoje jsou oslabené Nicméně ne tolik, kolik by si přáli naši kolegové ze sociálně demokratické a zelené frakce. Na, uvedu příklad. Například předsednictvo. Prezident ECB je zároveň i prezidentem um, ehm, SRB. První viceprezident by dělal to tež, ale pocházel by z jiné země než eurozóny. A pokud dáme takovéto místo jednomu z národních uh, Eh, orgánů dohledu, tak se zdá, že to bude ještě vyvážené rozdělení pravomocí. V rámci institucí na druhé straně však eh, si způsobíme problémy, protože na jedné straně eh, prezident SRB bude v menšovém postavení, co se týče počtu členů, kteří nejsou z eurozóny, a členů e, dozorovacích vnitrostátních orgánů. A pak eurozóna by se mohla osnout v takové situaci, kdyby nebyla zastoupena. A to by byl velký problém. Proto jsem navrhla, aby oba dva e, viceprezidenti tedy pocházeli z ECB. E Paní zpravodaj Pravodajka by tedy mohla hovořit o také e, rozhodování, ale je třeba zachovat správnou rovnováhu. Je třeba vědět, e, co vlastně chceme, aby nevznikl e, nějaký, aby nevznikl monolitický orgán. A abychom nepozměnili původní rovnováhu, z níž celý text vychází a na které stojí i další texty. Takže, paní předsedkyně, já bych chtěla v tomto směru navrhnout, několik kompromisních pozměňovacích návrhů eh, ke zprávě paní Gulár. Já mm, chci postupovat konstruktivně a myslím si, že naše politická skupina je dostatečně početná k tomu, aby eh, její názory byly respektovány. Děkuji vám, paní Luling. Přeštu seznam dalších řečníků, abyste věděli, v jakém budete pořadí podle stínových zpravodajů také. Ferber, uh, Sanchez uh, Zalba uh, Sven Giegold, pak nestínový, zpravodaj, kdo nejsou stínové, eh, zpravodajové, Enika Jury. A ještě někdo si přeje? Dobře, jako další tu mám tedy pana Pitelu. Děkuji vám. Myslím, že obecný rámec, který nám předložil pan Marcia Mrgalu, lze mm, obecně eh, odsouhlasit. Tato nařízení budou eh, první odpovědí Evropského parlamentu na krizi finančních trhů. Tato reforma se rodí z potřeby eh, soustředit dohled nad trhy a učinit něco jiného by znamenalo zradit sám cíl reformy a také zradit očekávání mnoha občanů, eh, kteří velice utrpěli stávající krizi. Evropský parlament Eh, nemůže eh, odstoupit ze svých pozicí a svolit k nějakému zmírnění eh, dohledu. Jsem přesvědčen, že můžeme rychle postupovat k ambicioznímu cíli. Proč to říkám? Protože hypotizovat to o tom, že by ty nové orgány neměly dost pravomocí, by znamenalo bránit jim, aby přímo zasáhli u finančních institucí důležité rozhodovací funkce by zůstaly mimo a nemohlo by možné zablokovat například rozhodnutí různých orgánů. To všechno by znamenalo, že bychom velice špatně posloužili Evropě a to si přece musíme uvědomit a proto já žádám zpravodaje všech tří textů, aby vypracovali kompromisy, které nebudou zrazovat základní cíl reformy to je nadnárodní dohled. Článek 10. Žádám, abychom vypracovali kompromis, v němž budou zastoupeny ambicioznější pozice, abychom předešli jiným hypotézám, jako je svěřit radě pravomoc stanovit Zdá se, ocitáme eh, v nějaké mimořádné situaci. Naopak, eh, tato eh, možnost má být dána technickému orgánu, jak naznačoval už pan Digold v RSB. A za druhé je třeba, aby evropské orgány měly možnost mít právo iniciativy v případě sporu mezi národními orgány. E, to je právě ten, ta koncepce arbitra. E, k tomu hovořila paní Luling abychom od, od tohoto okamžiku eh, předpokládali, že to bude kolegium eh, dohlížitelů, kteří budou fungovat na přezhraničním základě. Ta klauzule o ochraně, pokud nebude dobře definována, tak odzbrojí eh, tyto orgány, mm, zbaví je možnosti reagovat. Proto musíme vytvořit povinnost pro vlády, aby zadali studii o dopadu na národní rozpočet. A já si myslím, že ESMA musí mít patřičné pravomoci, aby zajistila eh, správné fungování tak delikátního odvětví. Za druhé je vhodné vytvořit fond pro kritické situace, které budou ex ante eh, financovat banky. Eh, tento fond musí být neutrální vůči ekonomickým cyklům a musí přispívat v případě finanční krize, kde je to zapotřebí. A já přijímám s potěšením slova mnoha kolegů zaměřených na to, aby tyto orgány byly v jednom městě. Ať to nedopadne jako s evropskými institucemi, které e, působí velké náklady občanům tím, že každá leží v jiném městě. Protože jedině tak naši občané pochopí, proč to vlastně chceme. Thank you very much. Děkuji. Vicky? Děkuji. Chci se vrátit k orgánu dohledu a jeho struktuře. Který, tento orgán má podporovat stabilitu a transparentnost ve finančním sektoru po celé Evropě. Mají tu být tedy společná pravidla, eh, lepší spolupráce přeshraniční, eh, je třeba prosazovat evropské normy a eh, i v mimořádných událostech je třeba být schopni mezinárodní spolupráce, přeshraniční spolupráce a to všechno ve prospěch občana. Já vím, že už jsme ztratili týden eh, eh, kvůli té sobce, ale náš parlament musí být transparentní a demokratický jako takový. Já vím, že zpráv, spravodajové a koordinátoři vykonali obrovský kus práce, ale člověk, který tu není spravodajem, a který e, není v, v politické skupině, která by tam měla spravodaje, si myslím, že nemá pocit, že by toto jednání bylo otevřené a transparentní. A pokud se mohu tedy tak vyjádřit, eh, podle mne je to naše postupování spíše chaotické. Je tu řada pozměňovacích návrhů a já, když jsem je předložila, tak mě byla velice laskavě tedy předložena nová eh, nová eh, verze tohoto textu, kde byly dokonce pozměňovací návrhy, které doposud nebyly předloženy. Takže my pak máme o tom hlasovat příští týden. Potenciálně potenciální pozměňovací návrhy zatím ještě nebyly ani předneseny eh, dalším kolegům, takže já si myslím, že bychom se měli posadit a, a zapřemýšlet, jak máme jednat transparentně. Náš výbor a další výbory eh, pracují ve velice dobré spolupráci mezi zpravodaji a stínovými zpravodaji a já doufám, že se nám v tomto dokumentu podaří takovéto spolupráce taky dosáhnout. Eh, bylo to několik velice závažných právních a praktických otázek, jak už to bylo zmíněno. A původně někteří zpravodajové navrhovali, eh, že eh, IBE by měla, IBE by měla mít nějaký systematický dohled panevropský. Teď se říká, že by to měla být spíše taková agentura, že eh, vznikne nějaká agentura, eh, která by pak delegovala nějaké činnosti národním, vnitrostátním dozorovacím orgánům. 15. dubna vyšel eh, dokument, který stanoví, že se může rozhodovat ve specifických oblastech, eh, tam, kde zapotřebí eh, ehm, odborné expertízy a za předem stanovených eh, okolností. Opravdu si myslíte, že víme, jaký, v jakém vztahu budou ty agentury? Paní předsedkyně přerušuje. Já vás nechci zastavit, ale jen vás chci pozastavit. Myslím, že Jean-Paul já jsem ho chtěla požádat, aby promluvil až nakonec, ale myslím, že on chce promluvit už teď. Chcete promluvit už teď tedy? No, já chci vám připomenout jednací řád na závěr vystoupení kolegyně. Yeah, no, that's, that's, that's okay. right, so... Tak to je v pořádku. Já se omlouvám, Vicky, tedy můžeš pokračovat. Potřebujeme čas, abychom zajistili, že skutečně jednáme transparentně. Ve zprávě pana Margali, u kterého uznávám, že vykonal obrovský kus práce, nezavidí jen jeden fond, dokonce dva fondy. A to jsou věce, věci, které ještě se nedostaly na veřejnost. Já jsem to e, neviděla až do včerejška. E, takže teď jsme přišli z jednoho fondu na dva a ten druhý fond eh, by měl být pro roky vkladů. Ano, my potřebujeme takový systém roky vkladů. Je to opravdu velice důležité pro vkladatele, protože oni vidí, že to je určitá zároka státu a e, pak mohou své vklady e, převádět e, do různých bank a finančních institucí, aniž by uvažovali, pokud toto bude tak fungovat, zda ta finanční instituce je dostatečně stabilní. A já si nemyslím, že by bylo vhodné opomíjet morální hazard zrovna teď. A MMF nás také k něčemu podobnému nevede. Takže k tomu už, co řekl pan Skinner. Podívejme se na otázku fondů, na otázku bank. Je to opravdu nesmírně důležité, abychom na, tom, na základě těchto dokumentů našli nějakou jednoduchou podobu eh, textu a při diskuzi je nezbytné začlenovat i stínové zpravodaje. Děkuji, Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád vystoupil hledně dvou věcí. První věc je ta, že se pravidelně a nastálo účastním schůzí výboru. Já si myslím, že je třeba eh, se držet vašich doporučení ohledně řečnické doby, zejména když máme málo času. A vy jste několikrát žádala eh, dnešní řečníky o stručnost a vždy jsou to tětiž, kteří eh, dodržují eh, vaši žádost a jsou to tětiž, kteří nedodržují. Dále, jakožto koordinátor za EPP, a myslím, že kolegové koordinátoři z ostatních klubů mají stejný názor, já eh, nemohu přistoupit na to, aby ta, na to, že někdo říká, že ta diskuse je netransparentní, že se něco dělá za zavřenými dveřmi. Já jsem ještě nikdy nezažil takovou spolupráci mezi zpravodaji, takovou spolupráci mezi stínovými zpravodaji. Eh, práce mých kolegů zpravodajů je pozoruhodná, dochází na, k naprostému předávání informací, eh, k naprosté otevřenosti. Já si myslím, že tady jde o obzvlášť důležité téma pro eh, regulaci v Evropě a není možné tvrdit, že parlament nepostupuje transparentně. Jen málo institucí v Evropě, které provádějí takovou transparentnost. V mé zemi eh, nejsou zasedání výboru veřejná. V Evropském parlamentu ano, všechny výměny názoru, čili není třeba, není možné takto špinit práci našeho parlamentu. Děkuji. Pokud zbyde čas, tak já bych se na závěr dotkla metodiky a podobných věcí, protože toto je opravdu obrovská výzva pro nás um, už z povahy toho balíčku. A dalším řečníkem na mém seznamu je Markus Ferber. Ja, Dank, Frau. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem novým zpravodem k souhrné směrnice. Pár připomínek z mé strany. Komise při přepracování těchto jedenácti směrnic pracovala s různými úrovněmi kvality a to je jasně rozpornatelné protože je tady jasné, že s nějakými směrnicemi pracovali velmi intenzivně a s jinými, řekněme, velmi ledabile což je ale eh, velmi složité ve chvíli, kdy pracujete s technickými normami, které mají zajistit přizpůsobení celé této směrnice Lisabonské smlouvě. Eh, máme tady také vytvoření a práci tří agentur já si myslím, že ta práce jednoduše mm, ze strany komise mohla být trošičku lepší. Já jsem velmi vděčný panu zpravodajovi, že nám dal obecný přehled o tom, eh, co má v úmyslu. Já si myslím, že my o tom samozřejmě eh, budeme dále spolupracovat, budu spolupracovat se stínovým zpravodajem. Myslím si, že spousta věcí byla již osvětlena na základě eh, této prezentace. Nicméně jedna otázka musí být zodpovězena, co se týče tohoto balíčku. Otázka jak v rámci komitologie nebo nových postupů eh, z aktiv přenesené pravomoci budeme mít možnost využívat nebo chránit eh, práva eh, evropských poslanců. Hmm, já jsem rád, že tady počítáme s trošičku dalším časovým harmonogramem. Eh, nicméně jsem trošičku iritovaný, protože tady někdo zase hovořil o zrychleném postupu. Hovořilo se o třech měsících. Hmm, Teď zpravodaj zmínil šest měsíců, které více odpovídají skutečnosti, protože si myslím, že nejsme v takové situaci, abychom mohli rychleji tuto věc prodebatovat se všemi výbory. Teď je tady ale zase někdo hovořil o redukci na čtyři měs- o čtyřech měsících, eh, takže já si myslím, že o tom bychom si měli ještě jednou promluvit. Eh, já si myslím, že ta zrychlení na metoda, ten fast track, eh, není opravdu to nejlepší eh, řešení. Máme tady spoustu pozměňovacích návrhů, musíme změnit eh, spoustu věcí a já bych byl velmi rád, abychom využili rozumný postoj. Co se týče těch dalších věcí, jedna připomínka. Já jsem velmi rád, že to vypadá, že se podaří, že napříč frakcemi dojdeme k nějaké schodě. Eh, musíme si uvědomit, že stojíme před výzvou eh, dalších jednání s radou a pokud chceme, aby tato jednání eh, skončila úspěchem, tak musíme mít jasný, pevný společný postoj, protože Eh, rada se již jednohlasně eh, rozhodla, jakým způsobem eh, bude postupovat a jaký bude zastávat postoj. A já bych byl velmi rád, abychom my zastávali také společný postoj, protože všichni víme, že finanční trhy netrpí pod příliš velkým množstvím Evropy, ale pod příliš velkým množstvím členských států. Máme tady příliš mnoho členských států a příliš málo Evropy. A a my musíme samozřejmě eh, finančním eh, trhům. Občas mám taky pocit, že Evropa je až příliš eh, malá, ale chci říci, že členské státy samotné jsou příliš malé na to, aby teď tady stanovovaly nějaká pravidla. Proto si myslím, že tady musíme hlavně jednat opravdu v zájmu lidí a musíme zastávat zcela jasný, pevný a silný postoj vůči radě. Děkuji mnohokrát. Anthony, vy jste se chtěl toho něčeho jiného? Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě já bych rád eh, poděkoval zpravodajovi, panu Jose Manuelu Garciu Margaďovi, eh, za všechnu jeho práci a za postoj, který eh, zastával. Eh, je tady spousta otázek, o kterých musíme ještě hovořit v souvislosti s bankovním orgánem a dohledem. Toto je provizorní nebo řekněme eh, předběžná přechodná debata. Nemůžeme dnes najít řešení eh, na všechno. Potřebujeme také vědět, jak se k tomu vyjádří plénum. Spousta věcí a otázek je ještě otevřena. Už jsme začali s touto prací v minulém roce. Myslím si, že bychom měli je jednat rychle. Myslím si, že by bylo velmi důležité, aby Evropská unie jako vůdce na finančních trzích eh, aby se zúčastnila jednání G20 26. a 27. aby již měla jasný postoj eh, v souvislosti eh, s balíčkem dohledu. E, nicméně samozřejmě ještě stále musí proběhnout spousta důležitých diskusí, ale my musíme hovořit o aspektech, u nich si myslíme, že už jsme dostatečně vyzrálí na to, abychom stanovili jasná kritéria. Samozřejmě nemůžeme vyřešit spoustu věcí, které potřebují daleko více času. Eh, já si myslím, že s přihlednutím k tomu, jak se věci vyvíjí, a my už po druhé hovoříme o těchto pozměňovacích eh, návrzích, Myslím si, že s pomocí této práce budeme moci dojít ke schodě. Samozřejmě, že nesouhlasíme stoprocentně s tímto balíčkem, ale nesouhlasíme stoprocentně ani se sebou samými. To znamená, že samozřejmě se budeme snažit dojít k nějakému co eh, nejlepšímu postoji, společné schodě. Máme tady eh, zprávu Larosie, máme eh, zprávu a názor komise rady a já si myslím, že s tímto s doporučením Švédsko předsednictví eh, s dokumenty rady jsme možná měli takový ten pocit, že ještě těch informací eh, nemáme dost, nebo že ty cíle nejsou dostatečně ambiciozní. Myslím si, že bychom měli jít trošičku dál. Ale nejdůležitější je to, že se nám podařilo v některých aspektech opravdu udělat eh, krok dopředu. Nevím, co se týče té finanční udržitelnosti, hovoří se o nutnosti stability, o, dlou, o nutnosti dlouhodobé eh, stability stability, stabilitě. To si myslím, že je v každém případě důležitá věc. Není to žádná retorika tady jen tak hovořit o stabilitě. Potřebujeme samozřejmě dobrý vztah a vzájemnou provázanost mezi politickými reformami a reálným hospodářstvím, protože musíme mimo jiné hovořit také o internalizaci eh, nákladů, ale myslím si, že v těchto otázkách existuje dobrá schoda. Myslím si, že tady tady s tímto není problém, že to nejsou problematická témata. Nicméně musíme zajistit, aby tento dohled nebyl pouze technický. A v této souvislosti je důležité, aby to byl dohled, který bude přidávat přidanou hodnotu současnému eh, dohledu a bude zohledňovat také vznikající rizika. A proto jsme eh, naléhali abych, na to, abychom měli nová, def, novou definici systémových a obezřednostních eh, rizik a přeshraničních rizik. Myslíme si, že zpravodaj je ochoten o tomto hovořit eh, v úvodních ustanoveních, ale možná, že by mohli jít trošičku nad rámec toho, co v tuto chvíli eh, v textu je. Eh, myslím si, že samozřejmě musíme dojít eh, k nějaké dobré provázanosti mezi evropským a národními orgány dohledu. Myslím si, že je velmi důležité, aby evropský dohled měl horizontální charakter a o tom se hovořilo v rámci všech jednání. Pokud chceme, aby šlo o konsistentní eh, dohodu, aby existovala společná pravidla a společné pokyny pro všechny, tak je otázka, zdali bude existovat jeden jednotný kodex pro všechny, anebo budeme mít tady několik kodexů eh, pro eh, různé skupiny. Já si myslím, že bychom se měli snažit o jeden společný jednotný eh, kodex. Potřebujeme normy, které se budou moci aplikovat ve chvíli, kdy bude nutné a na orgány, které, na které to bude nutné. To znamená, že je důležité si uvědomit, že různé orgány mají různá pravidla. Uh, a to je něco, co bychom měli zohlednit nebo minimálně si uvědomit, protože ve chvíli, kdy začneme stanovovat pravidla a normy, tak musíme zajistit, aby byly opravdu pro všechny, aby to bylo účinné, efektivní a to by mělo být opravdu velmi důležité. Eh, co se týče eh, dohledu, tak si myslím, že by měl být vypracován katalog pravomocí. Ten by měl být opravdu homogenní, protože národní orgány dohledu nejsou pouze eh, národními orgány orgány jsou kompetentními orgány a proto jsou zodpovědné za správnou aplikaci evropských norem. A to znamená, že ve chvíli, kdy tedy budou zodpovědné za takovouto aplikaci, tak musí mít také e, příslušné kompetence a pravomoci. Musí to být orgány, které budou silné Eh, proto hovoříme také o technických eh, standardech. Myslím si, že tady by to měly být eh, delegované, delegované akty. Myslím si, že by se více tady měl změňovat tento jednotný kodex a v tomto smyslu já budu prosazovat své názory dál. Dále musíme také zvyšovat nezávislost těchto orgánů dohledu. To si myslím, že by byl velmi zásadní krok před také ze hlediska eh, rozpočtu. To je něco, co si tady musíme ještě v budoucnosti uvědomit. Eh, dále dohled by měl být participativní aktivní činností, jde o konzultaci, určitý druh eh, konzultace a proto musíme dál samozřejmě demokraticky jednat a zvyšovat eh, roli Evropského parlamentu. Eh, dále, myslím si, že se musíme nebo nehovořím teď o dohled systému, systém, na systémový dohled. Hovořím o dohledu nad systémovými riziky. Musíme si uvědomit, co je to tedy systémové riziko, eh, co to znamená a tím způsobem budeme moci také rozpoznat ty činnosti, které spadají eh, pod tento koncept a poté budeme také moci hovořit o různých bezpečnostních opatření v případě, že eh, takovéto riziko odhalíme. Dále ta otázka těch internalizovaných daňových nákladů, o tom jsme eh, již hovořili, tak, aby to nebyli daňoví poplatníci, kteří budou eh, všechno nakonec splácet. A dále si myslím, že bychom neměli zbytečně odkládat rozhodnutí, protože se jedná o proces, eh, který samozřejmě se bude rozvíjet postupně, krok za krokem, neskončí hned, ale myslím si, že bychom měli jednat co nejrychleji. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Zábor Pidegon. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád zdůraznil, jak je důležité propojit eh, tyto tři zprávy. A proč? Já vysvětlím, proč si myslím, že by měl existovat článek 12 také ve směrnici o eh, pojišťovnictví protože i v oblasti pojišťovnictví a orgány pojišťovnictví jsou vystaveny systémovým rizikům. Proto si myslím, že ty normy, které máme v bankovním sektoru, jsou aplikovatelné a potřebné také pro sektor pojišťovnictví. E, jsou velmi důležité pro orgány, které pojišťují. A je pravda, že v této tomto sektoru potřebujeme daleko eh, méně nákladů než v bankovním sektoru. Samotné charakteristiky tohoto sektoru eh, jasně naznačují, že takový bankrot, eh, jaký se může odehrát v bankovnictví, je v našem eh, sektoru daleko méně pravděpodobný. To znamená, že my musíme opravdu eh, stanovit takové normy, které toto riziko ještě sníží. Musí, potřebujeme také schéma zajištění nebo garancí pro pojištění a to si myslím, že je jasné. To znamená, že potřebujeme schéma zajištění vkladů pro každý členský stát. Potřebujeme samozřejmě zohledňovat eh, harmonizaci, potřebujeme schéma eh, zajištění vkladů jak na národní úrovni, tak také na celou národní úrovni a to hlavně pro orgány nebo instituce, které eh, mají vysoké riziko systémových rizik. Děkuji. Um, Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se snažila nějakým způsobem mé připomínky strukturovat tak, abychom se zaměřili na otázky, které by mohly být problematické v rámci vyjednávání s radou. Uh, Měli bychom si ujasnit, jakým půjdeme směrem, abychom došli k nějakému kompromisnímu řešení. Řekli jsme již, že by bylo velmi důležité, aby tyto, tato akty co nejlépe a nejrychleji eh, začaly fungovat, aby tento dosier, ta, tento balíček byl co nejdříve odsouhlasen. Co se týče pravom, pravomocí těch jednotlivých orgánů, eh, Parlament chce centralizovaný dohled, úřady by měly přijímat závazná rozhodnutí a ta by se měla týkat opravdu evropských e, orgánů dohledu. Ale máme tady ještě jednu otázku, o kterou by se měli zabývat eh, všichni zpravodajové. Ve mnoho zemích máme banky, jejíž vlastníky jsou cizí společnosti. To znamená, že tady máme určitou evropskou dimenzi. A my bychom se měli zeptat tedy, jak to všechno bude fungovat v těchto členských státech, protože tady máme ceřinou společnost cizího vlastníka. E, to je velmi důležité, protože pokud by se ten dohled měl provádět na evropské úrovni, tak by měly být eh, jasně stanovené zodpovědnosti a závazky, protože tady vznikají eh, například fiskální eh, rizika ehm, právě v případě těch ceřiných společností ceřiných společností cizích bank na území členských států. To znamená, že pokud budeme tedy hovořit o evropském dohledu, tak potřebujeme také evropské krytí a evropské zajištění vkladů. A musíme si jasně stanovit tedy pravomoci, kdo bude za co zodpovědný. Co se týče postupu, já si myslím, že Evropský parlament by měl mít velmi silnou roli. Každý stát by měl mít jeden hlas. To si myslím, že by bylo důležité, protože u finančního dohledu nejde o politické otázky, ale o odborné otázky a odborná rozhodnutí. A co se týče toho fondu, který navrhuje Evropský parlament, tak my jsme slyšeli, že ty pravomoci nebo kompetence rozhodování představují velmi závažnou otázku. Já si myslím, že by tady mělo eh, docházet k postupnému zavádění, tak, aby tady nedocházelo eh, k problémům nebo deformacím na trhu a v případě, kde se tedy jedná o ceřiné eh, společnosti, tak by tady měly také existovat bezpečnostní mechanismy, tak aby nebyly poškozeny. A co se týče technických standardů, tak to je velmi důležitá otázka a Evropský parlament navrhl, aby evropské orgány dohledu se zabývaly pouze méně důležitými detaily. Potřebujeme tady Eh, jasnou definici také u přeshraničních transakcí, abychom přesně věděli, kdo je opět za co zodpovědný a na čím je třeba dohlížet. Co se týče té právní bezpečnosti, pro členské státy, jaké možnosti mají členské státy ve chvíli, kdy nesouhlasí s evropským rozhodnutím Evropský parlament navrhl, aby vždy bylo prováděno hodnocení dopadů, co se týče hlavně fiskálních dopadů, tak s tím já souhlasím. Myslím si, že 10 dní by bylo málo. Myslím si, že by měl, eh, měla existovat lhůta minimálně jednoho eh, měsíce. Já si myslím, že je také velmi důležité, aby co se týče výměny informací, aby informace opravdu obdržely všechny orgány dohledu ale nemělo by to být regulováno do takové míry, že by tím vznikaly nějaké nadměrné, eh, nějaká nadměrná eh, administrativní zátěž nebo velké náklady. Co se týče dále poté bank, Národní banky by měly být reprezentovány a centrální banky by měly být reprezentovány v tomto orgánu, který má svou databázi a měl by být schopen posuzovat v oblasti hotovosti. Tyto banky by měly, tedy protože mají databáze o hotovosti, být schopny být zastoupeny. technikai tanácsadó testület, és hogy ebben csak jegybank... Měl by být zasobený KSRB. Co se týče technického poradního výboru, ten by měl být vytvořen z expertů rezervních bank, protože to je práce pro odborníky. Zazněly návrhy na to, že by i akademici a Ehm, teoretičtí věci také měly být eh, přítomně, ale to myslím, že tento návrh jde příliš daleko. Toto nejsou odvětovové otázky. Jedná se spíše o obecné záležitosti. Co se týče eh, dozorových eh, orgánů, je důležité, aby experti centrálních bank, které byli zastoupeni eh, v těchto orgánech. Ale instituce samotné by neměly být přítomny. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které žádají zastoupení eh, zemí, které nepatří k eurozóně, eh, tedy zastoupení těchto států v řídícím orgánu ESRB. Je pravda, že je zapotřebí určité záruky, aby tyto členské státy také byly zastoupeny a já jsem v tomto smyslu předložila jeden pozměňovací návrh. Děkuji. Sven? Sven opět žádal o slovo. Lena, pak já. Just, uh, very... Já bych jenom stručně kostinový jako zpravodaj k ESRP ještě připojil, že my, Klub Zelených, stále máme problém s tím, a víme, že jsme venčeně, ale přesto bych to tady rád uvedl, stále máme problém s tou logikou eh, opakování u všech institucí té logiky, že 27 členských zemí musí být zastoupeno v, v klíčových rozhodovacích orgánech, že tam musí být všichni zástupci centrálních bank. Musím říci, že existuje určité napětí mezi to logikou, jako tam hovořila paní Lolingová, kdy chceme, přejeme si evropské řešení a na druhé straně je zde ta eh, logika nebo racionál toho, že prostě se nedaří, že není možné vybrat eh, jen určitý počet lidí, omezit eh, rozsah těchto orgánů a zároveň zajistit pluralitu nám vůbec nevadí princip, že by ECB eh, měla vést eh, před ESRB. Eh, e v tom tedy v našem výboru nejsou žádné neschody. Děkuji, Kej. Děkuji, paní předsedkyně. Dorazila jsem pozdě, ale myslím, a proto je myslím důležité přeznamenat, že mnoho z toho, co bych ráda řekla, již zaznělo. Já bych se ráda není zaměřila na to, co dále, co do budoucna. Vím, že už se tomu věnoval Jean Paul, takže budu hovořit velmi stručně. Já jsem byla jsem tím zpravodajkou k dokumentu o pojišťovnictví a i když se mi podařilo dorazit do Štrasburka a užít si tam sluníčko, tak mnoha jiným se to nepodařilo a proto jsme přišli o celý týden kde se plánovala řada schůzí, zejména právě dokumentu o pojišťovnictví. To znamená, jsme ztratili obrovské množství času. Také jsme přišli o tento týden u dokumentu o pojišťovnictví, protože zpravodaj eh, ne svým eh, zaviněním eh, není k dispozici ani tento celý týden. To znamená, že jsme u tohoto dokumentu ztratili dva týdny v klíčovém okamžiku, pokud máme 4. května hlasovat. Jsou zde dvě věci. Eh, u pojišťovnictví, jak už řada lidí uvedla, eh, to s tou zprávou vypadá trošku jinak než s těmi zbylými dokumenty, s těmi zbylými dvěma dokumenty a přitom nám jde o to, aby eh, se ty zprávy k sobě maximálně blížily. Proto nás čeká ještě mnoho práce, buď na přiblížení naší zprávy k zbylým dvěma, anebo k přiblížení těch zbylých dvou k naší zprávě, ale v žádném případě nejsme ještě ani blízko fáze, kde by ty tři dokumenty byly srovnatelné nebo principiálně hovořily stejně o některých otázek. Eh, nemáme tady zpravodaje pro pojišťovnictví pro tři dny ze čtyřech, eh, které jsou k dispozici pro hlasování. Takže myslím, že hlasovací seznamy budou velmi složité. Budeme se tím muset probrat. Jak tady procedurálně vzato, pro boha, můžeme o tom hlasovat 4. května? Já bych obvykle eh, toto nechala zaznít na eh, schůzi koordinátorů, ovšem ta byla opět ta byla také zrušena minulý týden, takže vlastně eh, proběhne schůze koordinátorů, kde se bude rozhodovat o procedurálních věcech až po této rozpravě. Čili ono je to trošku všechno naruby, není to vinou tohoto výboru, je to prostě dáno výbuchem sopky a tak dále. Eh, pokud vím, realita je taková, že na programu ECOFINu není eh, orgán dohledu nebo architektura dohledu v blízké době, eh, proto bych, jak už o tom řekl Bulman, čekala, že to budeme chtít udělat dobře a ne rychle, jenom proto, aby už to bylo hotové. Určitě bude třeba projedn- hodně času na projednání všech pozměňovacích návrhů. Je potřeba, aby to bylo inkluzivně, Potřebuje na to čas až, tak aby až tyto instituce v lednu 2011 začnou fungovat, aby tam nebyly žádné velké kontroverze. Já si myslím, že skutečně se musíme zabývat i tou, eh, těmi procedurálními otázkami, eh, jak se dobrat toho cíle a všechno to provést řádně, nesnažit se to jak si do čtyřech pracovních dnů. Děkuji, říká předsedkyně. Já bych určitě o balíčku dohledu mohla také lecos říci, ale myslím, že je třeba řešit především není otázky časového harmonogramu. Vždy jsme říkali, že se pokusíme postupovat co nejrychleji, ale že nehodláme obětovat kvalitu. Myslím si, že to stále platí. Jak právě upozornila Kay, eh, koordinátoři dnes ještě budou jednat o tom, jak postupovat, zda máme, zda můžeme odložit hlasování, aniž bychom vyvolali příliš mnoho problémů, jak připravit to hlasování, jakým způsobem budeme fungovat v trialogu, protože pokud by tam měla být zastoupena polovina lidí ve výboru, tak to by mohlo být trošku složité, čili budeme muset sestavit tým vyjednavačů, budeme muset také se rozhodnout, na jaké úrovni chceme vést trialog, protože některé rozpory mezi námi mohou být vysoce politické povahy, výsostně politické povahy, takže eh, možná některé věci by si žádaly vysokou politickou roveň, jiné ne. Eh, dále to souvisí s dalšími eh, věcmi, jak upozornil Markus Ferber ohledně aktu přenesené působnosti, ale výbor Ekon si vedl velmi proaktivně v této věci. Já jsem na tom intenzivně pracovala za podpory paní Sánchez Presedo. Snažili jsme se zajistit, aby tam, kde eh, parlament tlačí na tyto věci, aby to vyhovovalo našemu výboru, protože nás čekají některá velmi důležitá rozhodnutí v rámci aktu přenesené působnosti a nejsou to vůbec triviální záležitosti. Také eh, zítra mám schůzky se zástupci eh, Španělského ministerstva financí, kde se opět pokusíme pracovat na té metodice do budoucna eh, pro období po hlasování. Eh, také eh, mi sdělují pracovníci sekretariátu, že dnes, dnes odpoledne už budeme mít první návrh hlasovacího seznamu. Samozřejmě pokud je kompromisy, tak ty tam nebudou, není to úplný hlasovací seznam, nicméně bude užitečné už si udělat představu o předběžném pořadí, v jakém by se mohlo o věcech hlasovat Čili je dobré, že alespoň budeme mít už ten eh, prvotní návrh. Určitě také otázka termínu hlasování eh, je věc, ke které se ještě budeme muset vrátit. A pokud prostě se ta stanoviska nevyjasní, tak asi nebude možné hlasovat 4. května, budeme muset hledat jiné datum. Ale o tom bych nerada rozhodovala jednostranně, to bude rozhodnutí kolektivní. Eh, myslím, že tradičně postupuji tak, že dávám ještě na závěr slovo zpravodajům, pokud si to přejí, a to v opačném pořadí než na začátku. Ehm, vy vždy, Jose, jak si eh, nastínujete celou situaci na začátku. Přeje si někdo ze zpravodajů ještě vystoupit, někdo z koordinátorů? Ne? Takže v tom případě je to asi skutečně na to Jose. To je milý to paní předsedkyně. Takže velmi krátce a stručně. To nejdůležitější v tuto chvíli není ta rychlost, ale směr protože my <laughs> jsme teď opravdu na obrovitánské lodi a snažíme se jí správně ukormidlovat. Takže to nejdůležitější je najít ten správný směr samozřejmě já bych byl rád, eh, kdybychom toto mohli eh, odsouhlasit ještě v rámci španělského předsednictví, ale dobrá. Takže co se týče tohoto dokumentu, jak jsem již řekl, jsme ve fázi projednávání. Já děkuji za to, co řekli mý kolegové. My jsme se snažili Eh, pracovat co nejrychleji, co nejlépe v jazyce, který není naším mateřským jazykem a spolupráce mezi námi byla opravdu velmi dobrá. Eh, otázka, o které hovořila zástupkyně EPP, eh, tak jde v podstatě o zprávu u které se snažíme najít schodu napříč politickými frakcemi. Jde o to najít tu společnou filozofii. EPP se rozhodlo e, pro rozvod. My jsme se také rozhodli pro určitý e, rozvod a z toho důvodu jsme se ocitli v té situaci, ve které jsme se v tuto chvíli ocitli. E, nicméně, když chceme vyjednávat, tak e, musíme e, vyjednávat se všemi. To znamená samozřejmě, že nejdříve hovoříte hlavně s těmi lidmi, se kterými se názorově rozumíte více, ale poté je třeba najít nějakou společnou schodu. Co se týče toho centrálního tématu, jde o dohled nad riziky a nad systémovými riziky a nad systémovými institucemi. Eh, už se zde zmínilo eh, několik eh, názorů. Kolegyně hovořila, že my se tady snažíme jít jaksi s módou. Já bych řekla, že tady nejde o žádnou módní otázku, ale neříkám, že se ty postoje nemohou změnit. Já nechci říci, že patřím k těm, kteří říkají, že nikdy nemění svůj názor. Já si myslím, že každý můžeme někdy změnit svůj názor. Nicméně, Eh, tady máme spoustu problematických otázek. Je pravda, že eh, tato jarní móda již charakterizuje eh, G20, také jasně charakterizuje strategii 2020, také ten poslední návrh komisaře Barniera z Ecofinu a je pravda, že je to móda, která je teď velmi populární také v USA. Já souhlasím s tím, že ve chvíli, kdy budeme hovořit o instituci jako systémové instituci, tak se musíme zaměřit na daleko komplexnější kritéria je jasné, že ve chvíli, kdy vznikne eh, systémové riziko, tak na základě určitého obchodního modelu Samozřejmě, že pobočky fungují jiným způsobem než eh, mateřské společnosti nebo ceřiné společnosti, je jasné, že tradiční eh, vkladová banka funguje jiným způsobem než investiční banka. Je jasné, že jiným způsobem existují i trhy s deriváty a jiné trhy, ale jakým způsobem najdeme nějaké řešení tohoto problému? Tady se hovořilo o dvou rozproduplných eh, argumentech. Mít nějakou celoevropskou instituci by mohlo představovat určité problémy, ale na, druhové na druhé straně existuje také názor, že je to instituce, která může eh, předcházet eh, rizikům. Takže musíme se rozhodnout, co tady chceme, jedno nebo druhé. Ale ten problém je daleko hlubší. Kdy kdy se tedy začneme věnovat institucím, Eh, o kterých si myslíme, že by mohly, eh, u nich si myslíme, že by jejich pád mohl zásadně negativně ovlivnit eh, hospodářskou situaci v celém členském státu nebo v celé Evropě. Jak to budeme dělat? Budeme postupovat ex ante, anebo budeme čekat až do chvíle, kdy se splní určitá kritéria nebo určité podmínky, protože to už může být samozřejmě pozdě. To znamená, že musíme si nějakým způsobem určit, které budou to ty instituce, eh, které bude třeba zachránit ve chvíli, kdy budeme chtějít eh, předejít tomu, aby eh, celou krizi zaplatili daňoví poplatníci. A tady už jsme zase u té jarní módy. Já si myslím, že to je v každém případě problém, pro který musíme najít nějaké řešení. A třetí věc, kterou jsem chtěl říct. E, jarní móda došla i do členských států, protože dva členské státy e, řekly, že chtějí vytvořit e, form, fond záruk. Byla to Francie a Německo a tím způsobem by klient, který má pobočku v Londýně, klient německé banky, měl pokryté eh, vklady. Eh, je tomu tak? Eh, nebo ty pobočky například, které by byly ve Francii, by byly zase kryty francouzskými fondy? To si myslím, že je něco, co si musíme vyjasnit. Já jsem nedávno psal Eh, článek eh, do novin, který jsem začal eh, citátem z Bible. A já jsem použil srovnání s Filištíny. Jde v podstatě o to, že musíme vždy, vždy myslet obecně. To znamená, že pokud vytvoříme něco, tak to vytvoříme proto, abychom zachránili ne pouze sebe, ale také ostatní. Ano, e, někdo říkal, že z jednoho fondu jsou dva. Ano, to je pravda. To je v každém případě návrh, o kterém jsme hovořili. Není to návrh můj, ale je to návrh sociálních e, demokratů. A proč ty dva fondy? E, jeden pro eh, zásahy, aby je, neplanil, eh, aby je neplatil daňový eh, poplatník a další fond je ten, který má zaručit a zabezpečit vklady investorů a vkladatelů. Takže to jsou dva různé fondy. Tady máme zásadní problém s morálním rizikem. Ve chvíli, kdy padne eh, nějaká instituce, která může mít negativní dopad také na všechny ostatní, tak eh, tady ta morální otázka je, bude to všechno platit nakonec eh, daňový poplatník, a nebo e, vytvoříme nějaké záchranné sítě tak, aby to nemusel platit daňový poplatník. Budeme tady hovořit o emisi dluhopisů e, této organizace a nebo e, budeme uvažovat tady o té poslední možnosti a to opravdu sáhnout na peníze daňových poplatníků. Já si myslím, že bychom eh, měli zajistit opravdu to, aby se nikdy už neopakovalo to, že eh, problémy velkých bankovních a finančních institucí bude platit daňový poplatník. To si myslím, že je jasné. Já si myslím, že všichni s tímto také souhlasí. Eh, jediné členské státy, které s tím nesouhlasily, na posledním zasedání G20 byla Kanada a Nový Nový Zéland. Nový Zéland má zcela jiný systém, který funguje na základě eh, poboček, poboček, na které dohlíží státní orgán a pracují v podstatě eh, se zcela jiným modelem, než eh, my tady v Evropě. Je to model, který je podobný modelu, který fungoval v Evropě ještě před přijetím římských eh, smluv. Takže eh, my v každém případě v tuto chvíli jsme v situaci, kdy pád určité finanční instituce může mít zásadní dopad na všechny ostatní instituce na trhu a my se musíme zamyslet nad tím, eh, co s tím udělat. Protože když se nad tím nezaplatí, nezamyslíme teď, tak kdy se nad tím budeme zamýšlet. Protože budeme čekat pouze, až pominou ty negativní dopady této finanční krize a budeme čekat na to, až se to zopakuje je důležité tedy zamyslet se nad tím, zdali v tuto chvíli opravdu eh, splňujeme tu zodpovědnost, kterou bychom v tuto chvíli měli převzít. A já si myslím, že v každém případě by bylo jednodušší eh, dojít k nějaké schodě se španělským předsednictvím než s belgickým eh, předsednictvím. A tady nechci eh, jak si hovořit jako nacionalista. Já nicméně mám zájem na tom, aby se na tomto balíčku pracovalo co nejrychleji. A přiznávám to, já bych prostě byl velmi rád, aby eh, eh, náš ministerský předseda triumfoval a aby se tento balíček odsouhlasil teda ještě za španělského předsednictví. Já jsem samozřejmě k dispozici a budu pracovat co nejrychleji a co nejefektivněji, nicméně musím přiznat, že už jsem se o to stejné snažil, to znamená, že já jsem pracoval co nejrychleji, ale jde o velmi komplexní otázky. To téma je opravdu velmi složité a kromě toho jde o spolupráci, to znamená, že já jsem také závislý na svých eh, kolezích. Jde o to, aby ten postup byl samozřejmě co nejtransparentnější a já děkuji samozřejmě za spolupráci všem svým zpravodajům, stínovým zpravodajům a všem ostatním, kteří se mnou spolupracovali. Děkuji. Nemysl... Eh, nemyslela bych, že bychom mohli skončit eh, toto všechno za 10 minut. Ještě, pane Sanchez, chcete něco říct? Jenom velmi krátce. Já jsem se chtěl přidat k tomu, co říkal můj předřečník. Já teď eh, nechci hovořit o systémovém dohledu, protože to jsou samozřejmě důležité otázky, ale myslím si, že to neospravedlně odklad, protože za týden budeme naprosto ve stejné pozici, takže já si myslím, že bychom opravdu měli využít eh, tuto dynamiku, tuto chvíli a abychom došli k hlasování v tomto plénu. Takže já jsem také zastáncem toho, aby se to udělalo co nejrychleji a co nejlépe tak, abychom opravdu mohli co nejdříve splnit. Myslím si, že ratingové agentury eh, potřebují dohled. Myslím si, že my jsme schopni v tuto chvíli odsouhlasit eh, bezprostředně eh, balíček dohledu a jsme schopni udělat to velmi rychle. Takže pouze pokud by existovala nějaká zásadní překážka, tak v tu chvíli já bych navrhoval, abychom se nedrželi těm stanoveným lhůt, těch stanovených lhůt, ale jinak si myslím, že bychom se měli snažit to opravdu udělat co nejrychleji. E, ta tento výbor je součástí parlamentního postupu a proto my bychom se měli opravdu snažit tento parlamentní postup také ukončit ve stanovené lhůtě. Děkuji. Tímto jsme tedy e, skončila já zde budu ještě přítomná pro ty, eh, kdo se mnou budou chtít krátce promluvit a další pokračování naší schůze bude pokračovat ve tři. Nemáme otevřenou schůzi koordinátorů ještě.